Good afternoon, dear colleagues. We will start our interparliamentary committee. Dobré odpoledne, kolegové. Začneme naše meziparlamentní zasedání u příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na ženách 2017 podle Istanbulské úmluvy eh, o boji proti násilí na ženách na úrovni národních států i Evropské unie. A nyní budu pokračovat svým rodným jazykem. iš 15 valstybių. Je potěšením, že eh, se tady dnes setkáváme se zástupci 15 národních parlamentů a také nor- národních parlamentů členských států Evropské unie a Norska. Já vás tady všechny srdečně vítám, těším se na vaše připomínky a diskuzní příspěvky. Boj proti násilí na žena je pro náš výbor naprosto zásadní. Evropská komise se stala jedním ze signatářů islánské eh, umluvy z Istanbulu a prosazuje tuto politiku. Já doufám, že i rada eh, se rozhodne o plné ratifikaci tak abychom se stali plnoprávnými signatáři. Pro nás jde o důležitý krok v boji proti násilí na ženách. Vypracovali jsme na toto téma stanovisko a také uspořádali celou řadu slyšení. Eh, také tedy byly k dispozici eh, konzultace k návrhu komise na, který zpracovával ustanovení Istanbulské konvence v rámci evropské legislativy. Dnes máme plný jazykový režim s výjimkou dánštiny a kálštiny. Toto zasedání je také webstreamováno. A vzhledem k tomu, že máme opravdu plný seznam řečníků, žádám všechny účastníky o stručná vystoupení. Pokud máte nějaké připravené příspěvky, prosím předávejte je visierům v sále a nyní tedy bez odkladu přejdeme k tomu hlavnímu tématu a tím je implementace závěrů Istanbulské úmluvy do práva členských eh, států. A nyní mám před sebou eh, ředitelku eh, institut, Evropského institutu pro rovnost pohlaví, která vystoupí na toto téma. A má 10 minut. A za prvé pro nás je to tedy mimořádně důležitá možnost setkat se nejenom tedy se europoslanci, ale také se zástupci jednotlivých národních eh, parlamentů. V roce 2013 náš institut, který byl tehdy dva a půl roku starý, zveřejnil první zprávu v tom smyslu, co všechno se dá měřit, pokud jde o násilí na ženách. A ta zpráva byla jen prázdný papír. A můžete si klást otázku, jestli to bylo tím, že vlastně nejsou žádné údaje o násilí na ženách, anebo že tedy násilí na ženách neexistuje, protože vlastně mají větší moc než muži. Když jsme tedy připravili druhou, připravovali druhou verzi tohoto indexu, měli jsme k dispozici alespoň některé údaje z průzkumu Institutu pro lidská práva a snažili jsme se formulovat tedy definici toho právního institutu násilí na ženách. A letos, když jsme se zabývali tím, jak pomoci Evropské unii při nastavení měřítek, které umožní měřit pokrok dosažený z pohledu Istanbulské úmluvy a také ve vztahu ke konkrétním typům násilí, a které je měřitelné a které je důležité kategorizovat, jsme dospěli k závěru, že stejně jsou tyto věci tedy jen obtížně měřitelné a proto potřebujeme určitou politickou podporu, politický konsenzus protože kdyby tento existoval, měli bychom k dispozici mnohem víc dat. Moje kolegyně Blandín vám řekne konkrétně, co bychom rádi měřili a myslíme si, že je tedy nejvyšší čas začít měřit. Děkuji, děkuji za tento úvod. Dobré odpoledne vám všem. Já doufám, že zatím máte příjemný den. Já e, začnu tím, že odcituji zprávy. Já se živím tím, že analyzuji zprávy o, genderovém násilí a mohu vám říci, že je to na jednu stranu dobrý začátek pracovního dne, otevřít si zprávy, na druhé straně zároveň špatný, protože každý den se objevují zprávy o ženách, které byly obytmi násilí, které, byly, e, které přišly o život, které byly vystaveny násilí. A mít možnost měřit tuto skutečnost je vlastně prvním krokem k dosažení rovnosti, k, k zavedení politik, které opravdu fungují, které půjde implementovat a také měřit. Takže ta myšlenka měření nerovnosti je vlastně stála u zrodu indexu Eh, genderové rovnosti. Nicméně tento index vlastně nemůže nic měřit účinně vzhledem k tomu, že chybí data. Proto dnes chceme představit náš návrh rámce kategorií, které by umožnily eh, měřit genderové násilí obecně tento rámec by se opíral o tři různé úrovně. Ta první je tedy ten tmavý kruh a to jsou ta data, která se týkají těch nejobvyklejších typů násilí na ženách, násilí, které ještě je eh, trestně právě postižitelné a ke kterým existují údaje. Tyto údaje eh, budou jedním eh, z kompozitních měřítek je to jeden ze způsobů, jak se snažit tedy podchytit eh, tu eh, velice rozmanitou situaci eh, a nějakým způsobem ji měřit. Nicméně to samo o sobě nestačí. Nestačí to tedy k účinnému popisu celého fenoménu. To znamená, že tou druhou úrovní měření dodatečné indikátory jsou tedy i ty typy násilí, které jsou popsány v istambulské úmluvě, ale nyní nejsou dobře měřitelné, například ženská obřízka. Také v této oblasti tedy již existují snahy srovnatelným způsobem měřit tento jev. A ukázalo se, že kriminalizace tohoto jevu nic eh, zásadně neřečí. A pak tu máme tedy kontextu, kontextuální faktory, což je tedy taková třetí úroveň. Jde o okolnosti, za kterých dochází eh, k násilí na ženách, o okolnosti, které k tomu přispívají. Eh, k této úrovni se váží i určité cíle, tedy vytyčené Istanbulskou úmluvou. Eh, například eh, snaha trestně stíhat i sexuální obtěžování či takzvaný stalking, tedy to nežádoucí sledování. A mm, patří sem i další opatření a ty bude možné měřit, pokud budeme mít k dispozici administrativní data. A nyní tedy, pokud jde o ty kompozitní měřítka, jejich cílem je přijít s jednotným bodovým skóre, který umožní, které umožní měřit rozsah míry násilí v konkrétní zemi v průběhu určitého časového úseku. Máme tedy tři cíle. Za prvé, zjistit, do jaké míry je násilí, ať už fyzické či sexuální, případně také femicida rozšířena v daném státě. Protože femicida e, vlastně je klasifikována jako vražda obecně, neobjevuje se e, v těchto statistikách. Za druhé chceme měřit závažnost toho násilí a jeho dopad na ženské životy. A za třetí Eh, tedy budeme také sledovat to, zda ženy mají podporu, mají ochranu před dalším násilím, zdali následně díky tomu jsou ochotny vystoupit a podělit se o své zkušenosti. Proto jsme tedy přišli s bodovým skórem pro všech 28 evropských zemí, a to na základě údajů agentury o základních lidských právech. A já tedy vám chci nabídnout tento obrázek, kdy vidíte, jak se vlastně vaše jednotlivé státy eh, vedou. Tady to je tedy je to eh, odstupňováno od nuly do 100. Eh, Čili čím nižší bodová skóre, skóre tím víc uh, skrytý je fenomén násilí na ženách. My tady tady spoléháme na členské státy, na jejich pomoc a podporu, a to tedy ve snaze bojovat proti násilí na ženách. Na závěr ocituji některé hlavní závěry, které vyplynuly z naší analýzy. Za prvé, údaje o vraždách na ženách jsou dispozici jen eh, z poloviny členských států a z tohoto omezeného vzorku se dá eh, tedy spočítat, že denně přijde o život jedna žena rukou vlastního manžela nebo bývalého partnera. Pak tu měříme také sexuální a fyzické násilí, které má trvalé následky. A to je tedy zase připomínka toho, jaké lidské i finanční, jako lidskou i finanční zátěž násilí na ženách pro společnost znamená. A konečně každá jedna ze dvou Každá druhá z obětí násilí v Evropě se nikdy nepřiznala k tomu, že je obětí svému lékaři, policii, přátelům, nikomu. Takže já, když se čtu zprávy říkám si, že krom toho, co vidím ve zprávách, vedle těch svědeckých výpovědí a tak dále, protože tento proud, tedy tento trend stále sílí, možná dochází k tomu, že se zmenšuje ten počet žen, které zůstávají skryté a já myslím, že i nadále bychom měli pracovat na dalším odkrývání tohoto fenoménu. Děkuji. Děkuji oběma zástupkyním institutu. A nyní paní Simona Lanzones, druhá místo předsedkyně eh, pracovní skupiny, která řeší tuto problematiku. Děkuji. Děkuji za pozvání. Já budu hovořit italsky, protože je to vůbec poprvé, co můžu hovořit italsky a mám k tomu překlad. Jak vy víte, Grevio je kontrolní orgán, eh, který kontroluje dohodu s Istanbulu. Je to orgán, který eh, navazuje přímo na státní instituce pro eh, konstruktivní dialog a monitoruje to, co by měly být kroky k učinění pro to, aby zákony a e, vůbec politická rozhodnutí a všechno to, co se týká potírání násilí, e, zda se tyto věci tedy e, splňují. V roce 2016 v březnu jsme předložili dotazník, který byl vypracován skupinou Grevio a je to dotazník, který zahrnuje v sobě všechny články této dohody a tento dotazník byl rozdán eh, Měchově, potom na, do, do Monaka, do Albánska, do Rakouska. V současné době kontrolujeme Černou horu a Turecko a v krátku budou monitorovány příští rok Švédsko, Portugalsko, Francie, Itálie. Finsko a další země. Důležité je, nebo důležité to, co jsme dosáhli, je, že tady došlo k 25 ratifikacím, čili máme vlastně hranici 25 zemí, které ratifikovaly tuto smlouvu a velice brzy budeme mít opět možnost rozšířit Eh, skupinu GREVIO, čili tu skupinu těch expertů, kteří se zabývají násilím, a to od 10 do 15 členů. Čili velice brzy tato skupina GREVIO bude rozšířena a budeme moci pracovat ještě více a budeme moci ještě kontrolovat více zemí. Jaké jsou hlavní, hlavní věci, které jsme zjistili během těchto prvních monitoráži je velice těžké to říci, protože my jsme sotva teď publikovali a vy to můžete vidět a najdete to i najdete to o, o Monaku a Rakousku, najdete to online. A dále brzy vyjdou podobné materiály o Albánsku a Dánsku. Je velice těžké bilancovat jenom na základě čtyř zemí, eh, kde jsme eh, ukončili tento proces monitorování, ale určitě existují určité linii, které se vymaňují a, a je třeba tady se soustředit především na tyto linie. Patří tam nicméně ještě spousta jiných údajů, například je tam problém údajů, o tom se hovořilo. A pak jsou tam ty administrativní údaje, které nám umožňují správně eh, číst to, co se děje vlastně v dané země. A těmito administrativními údaji, či mám na mysli tady sektor eh, pořádkových služeb, sektor eh, zdravotnictví, sektor spravedlnosti a to oni mohou všechno sebrat tyto údaje a nestojí to mnoho. A kdyby někdo dokázal tedy tento systém updateovat a kdo by se tím chtěl zabývat, bylo by to dobré. A zároveň toto umožňuje eh, vytvářet přímo eh, dané orientace na základě opravdu daných eh, dát, protože my víme vždycky, že ta, ty údaje, které máme, bývají odhady a víme, že ty, když se doplní tyto údaje o administrativní údaje, tak by vlastně mohly změnit povahu i o politiky násilí na ženách. Další důležitým bodem je, je otázka zodpovědnosti a e, zodpovědnosti, která by měla se týkat všech článků státu. My všichni víme, že instituce jsou tvořeny lidmi. A dokud nebudeme mít gender understanding, tedy všech těch problémů, které se týkají násilí na ženách, tak bude velice těžké, abychom překonali stereotypy a různé předsudky, které e, existují někdy e, prostě k ním dochází téměř automaticky. A to musím říct, je, jak bych to řekla, je opravdu těžké, jak potřeba provést určitou kulturní revoluci, je k tomu potřeba úsilí obecného, aby se nám podařilo opravdu aplikovat na všech úrovních e, tato, tyto dispozice, tato nařízení. Čili jedná se vlastně o určitý kulturní postup a je velmi těžké tuto dohodu implementovat na všech úrovních. Je těžké najít země, která dokonale harmonizovala vlastní zákony s e, touto dohodou, s nařízeními tedy této istambulské dohody. Ale my na tom pracujeme. Ale jasné, že v rámci zákona je potom třeba harmonizovat i e, trestní a občanský zákonník. Tak, aby e, tady byl určitý postup zcela transparentní a lineární. Nám, my jsme zjistili, že existuje velmi eh, velké soustředění hlavně na domácí násilí, ale další formy násilí, které jsou dobře popsány v té eh, smlouvě istambulské, ty ještě nejsou eh, brány v potaz, tak jak by měly být, protože k ním také dochází v domácnostech. A paradoxně, i když se více soustředíme na domácí násilí, tak otázka dětí je ještě dnes velkým problémem. Grevio i ta konvence istambulská byla obviněná, že je proti rodinám. A v podstatě tomu tak není, my absolutně nejsme proti rodinám, ale právě proto, proto jsme se soustředíme na rodiny protože existuje opravdu velký problém, který musíme všichni, kterému musíme všichni čelit. A to je otázka těch dětí. Otázka mediace v rámci rodiny. Eh, otázka toho, že děti mají být mají být eh, oddáleni, tedy mají být vyloučeni z těchto situací, kde dochází k násilí. A problém je, že ty děti často nejsou chráněny před násilím. To pak máme tady otázku eh, migrací, které jsou ještě dnes otevřeným problémem. A to, jak eh, co se týče tedy politiky a zákonů, tam dochází tedy k těm různým uh, násilným sňatkům, zmrzačováním ženských orgánů, další činy uh, velmi uh, násilným, které se, uh, jsou poutány na, které jsou vázány na takové ty tradice obrany mužské cti. Každopádně to jsou otevřené otázky a není náhodou, že toto je jedno z největších tém, kde mají státy mnohé rezervy. Ale existují rezervy i v oblasti kompenzací pro um, oběti. A tak můžeme vlastně vidět, které jsou trendy tady v té otázce. Já jsem vyčerpala svůj čas a děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji. A nyní paní Simonia Lanzoni a nyní paní Eva Pastranové z Evropského programu o lidských. Please, you have seven minutes. Thank you very much. Děkuji velice. Děkuji organizátorům za toto pozvání. Já jsem zodpovědná za program Rady Evropy, který eh, tady má zkrátku HELP. A dnes vám tedy krátce představím tento program HELP. Jde o boj proti násilí na ženách, o eh, boj proti domácímu násilí ve všech zemích, no, kde tedy eh, je zastoupená Rada Evropy. Co je to program HELP? Jeho cílem je pomoci soudcům, státním zástupcům a právníkům naučit se aplikovat základní eh, normy evropského práva ve své každodenní práci. Úspěch programu HELP se opírá o dva pilíře. Za prvé je to síť školicích institutů pro soudce a právníky. Spolupracujeme také s Evropskou sítí pro odbornou přípravu soudců a se všemi advokátními kamorami z celé Evropy. Za druhé, druhým pilířem našeho úspěchu jsou eh, kurzy, které dáváme na naší eh, platformě k dispozici zdarma. Tato platforma má nyní více než 20 tisíc uživatelů. A vidíte, že zájem o tento typ školení prudce roste. Nyní máme čtyřikrát více lidí než před třemi lety. Tito lidé tedy se, za, se zajímají o naše kurzy HELP Tyto kurzy jsou k dispozici všem profesionálům, a, kteří se zabývají právem. Je to k dispozici také pro vás, kdo řeší toto téma. A my tedy řešíme různá témata, například nediskriminace, ochrana dat, práva na trhu práce, azylové řízení, Evropská umluva základních lidských práv, obchod s lidmi. To byl docela dost zajímavý kurz, který proběhl před měsícem, nebo byl zahájen před měsícem, práva dětí. To je kurz, který jsme zahájili eh, nebo dali k dispozici včera u příležitosti Mezinárodního dne dětí. A konečně máme také kurz na téma eh, domácí násilí a násilí na ženách. Tento kurz, který byl spuštěn dnes, což bude také oznámeno veřejnosti v nejbližších dnech, je společnou iniciativou různých oddělení na půdě Rady Evropy. Násilí na ženách není jenom v základních lidských práv, ale představuje také diskri- závažný případ diskriminace proti ženám a projevuje se celou řadou závažných jevů, ať už jde o sexuální zneužívání, fyzické násilí, ekonomické tlaky, ženská obřízka, stalking či nuceně sňatky. Tento kurz se stává šest, se šesti modulů, násilí na ženách a domácí násilí, za druhé, mezinárodní a evropský právní rámec s důrazem kladeným na ustanovení Istanbulské úmluvy, jejíž je Evropská unie signatářem. Třetí modul se jmenuje Překonávat překážky v přístupu k spravedlnosti. Za čtvrté reakce z pohledu trestního práva. reakce z pohledu občanského práva a konečně alter, mechanismus alternativního řešení sporů. Tady máte tedy vlastně uh, záběry, uh, příklad prezentace, která je součástí tohoto kurzu, kterou si můžete pustit na své obrazovce. Je to prezentace paní Bridget O'Laughlin. A je také důležité vědět, že ve chvíli, kdy Rada Evropy pra, pracovala na tomto školení, nepracovala jen, ne, nešlo jenom o to, aby tedy došlo k určitému a, předání znalostí. Chceme také změnit postoje a odbornou připravenost. Proto také zpracováváme e, konkrétní příklady a hovoříme o zásadních judikátech, které změnily podobu evropské právní vědy v tomto ohledu. Národní, mezinárodní rámec existuje s důrazem na evropský systém, systém, který používá tedy Evropská unie a Rada Evropy. A pak máme také uh, další dodatečné kurzy, navíc většina našich kurzů je velice interaktivní, obsahuje celou řadu zajímavých přednášek například na téma, jak škodlivé jsou genderové stereotypy. Máme tedy k dispozici v rámci toho kurzu videa odborníků, například německý právní záspra, německá právní zástupkyně, bulharský soudce, italská soudkyně, německý soudce, eh, tedy ze Štrasburského soudu pro lidská práva a, a tak podobně. Takhle vypadá jeden z těch modulů, o kterých jsem tu hovořila. Snaha je tedy lépe pochopit, eh, nebo tedy jak si vysvětlit, co to vlastně znamená násilí na ženách. Pokud jde o rozsah působnosti, my tedy vlastně můžeme oslovit 40, eh, eh, občany 49 zemí, jejich celkem 800 milionů. A tady vidíte tady tu geografickou distribuci našeho vlivu. Pokud jde o země jako Západní Balkán, Rusko, Turecko, můžeme oslovit i tyto země. Na druhé straně máme i kurzy, které jsou výlučně pro členské státy. Já jsem tedy tím chtěla říci, že program HELP opravdu funguje, poptávka po těchto kurzech roste a já vás chci požádat o podporu. Pomozte nám propagovat tyto kurzy ve svých institucích, na půdě vašich parlamentů, na půdě vašich eh, vzdělávacích institutů pro soudce a právníky a společně bychom měli tlačit Evropskou komisi k tomu, aby na odborné školení v této věci, na odborné školení expertů věnovala víc prostředků. Víme, že existují podobné programy, které jsou poměrně dobře dotovány, například program boje proti radikalizaci. A já chci zdůraznit, že teď tedy je ta správná doba, abychom opravdu spolupracovali. Je potřeba spojit síly, je potřeba bojovat proti všem nežádoucím jevům, jako je rostoucí míra sociální nespravedlnosti, xenofobie, nacionalismu a tak dále. A na závěr chci říci, je třeba si uvědomit, že zdroje Rady Evropy jsou omezené. Rozpočet Rady Evropy je méně než jedna žádná celá mm, jedna tři evropského rozpočtu. Já vám tedy děkuji za vaši podporu, doufám, že budete i vy propagovat existenci tohoto kurzu a že společně významně přispějeme k ochraně lidských práv po celé Evropě. Děkuji. A nyní bude hovořit paní Pet Piotrovská z Polska. Děkuji. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání. Děkuji paní předsedkyně a děkuji, že jste mě pozvali. Nemám mnoho času, mám poměrně dlouhou prezentaci a omlouvám se, eh, že ta prezentace je v polštině, ale to je těžká doba <clears throat> v Polsku. Takže o čem budu hovořit? Především bych eh, ráda pohovořila krátce o ratifikaci eh, tohoto dohody v Istanbulu v Polsku, protože všechno eh, neprošlo tak úplně hladce, jak se předpokládalo. Mnohé organizace, i ta moje, museli hodně bojovat, abychom mohli dělat kampaně, abychom mm, instruovali lidi o tom, co to je tato konvence, abychom mohli pomoci Eh, ženám, které jsou oběti násilí, abychom mohli dělat prevenci proti tomuto násilí. Budu hovořit také o výhodách, které přinesla ratifikace této dohody a o tom, jak se tato konvence vlastně aplikuje. Polsko podepsalo tuto, eh, tuto dohodu v roce 2015. Mm, podepsal ji pan Komorovský, já a tato <clears throat> Tato dispozice je tedy v platnosti od roku 2016. Toto je fotka prezidenta Komorovského, zatímco podepisuje tuto, eh, zatímco podepisuje tuto dohodu, i když s nějakými rezervami. Ti, kteří podporují tuto uh, dohodu, ti, kteří nepodporují tuto dohodu, tak říkají, že to je dohoda, která ohrožuje polskou kulturu. Podle těch, kteří jsou proti této dohodě, je to vlastně, ty vyhlásili, eh, že to je vlastně vyhlášení války proti polské kultuře a to vlastně ale vede jenom ke zvýšení násilí na ženách. A podle nich eh, by tato dohoda vlastně byla ideologickým vymýváním mozku celé populace a podle nich násilí v praxi eh, vlastně není v Polsku vůbec zakořeněno. Ten ministerský předseda ne, eh, Donald Tusk, ten se snažil potom ratifikovat tuto dohodu, ale eh, neměl v té době většinu. A eh, ministerská předsedkyně Kováč tehdy řekla, že tady prohlásila, že se bude hlasovat, ale že bude hlasovat každý podle vlastního svědomí, jednotliví tady poslanci. Pan mm, prezident Komorovský řekl, že je nespokojen s tím textem této dohody, že to je text, který ve skutečnosti eh, vůbec eh, nebere ohled v sociální zvyky a tradici Poláků, hlavně co se týče eh, slov, která se používají v oblasti sexu a tak dále. V Polsku ta, zákonodárství o domácím násilí <clears throat> nemá specifické reference na násilí proti ženám a proti dívkám. Ta polská legislat, polské zákony vlastně vůbec nejsou specifické, vůbec nespecifikují ta jednotlivé, mm, jednotlivé typy domácího násilí na ženách a na dívkách. Je eh, tedy takový sociální koncept eh, genderový, v Polsku a to, že v dohodě se hovoří o stereotypech genderových, které jsou vlastně důvodem násilí proti ženám, tak to je aspekt, který který ti, pro, eh, ti opozičníci tedy ne, nepřijímají, protože tyto termíny jsou potom vykládány eh, ne vždycky adekvátním způsobem podle jednotlivých případů. Tato dohoda vyžaduje to, aby muži a chlapci byli také vychováváni a aby byli informováni o násilí na ženách. A hovoří se hlavně o příčinách tohoto násilí, což je velice důležité, hlavně při potírání těch stereotypů eh, vůči ženám. A dohoda také požaduje, aby se jednalo proti domácímu násilí a aby existovaly specifické fondy. Díky ratifikaci eh, v Polsku této dohody eh, nyní máme, eh, máme tedy takové linie, podle kterých bychom měli postupovat v případě například znásilňování a jak pod, přitom postupovat tedy. To byla jedna z výhod Eh, europoslankyně Skarajevič eh, byla mediátorkou pro rovné příležitosti v té době. A díky právě její práci a díky mojí organizaci eh, můžeme svým způsobem chránit oběti znásilňování. A profesorka Mar- Margarita Furžára sehrála velmi důležitou roli při tom, kdy se zahajoval postup eh, eh, při ochraně obětí, a to před policií a před soudy. To je postup, který ještě není zdaleka eh, ukončený. Nad ním máme takové to zelené číslo, které pomáhá chránit právě oběti takového typu násilí. V současné době diskutujeme také v širší obci o definici ekonomického násilí, protože to je také koncept, který v polském právu vůbec neexistuje. A polské zákony eh, vlastně nemají vůbec žádnou zmínku, neznají žádnou zmínku eh, o tom, že by existovalo nějaké násilí genderové, že by existovalo násilí na ženách, na dívkách, to je samozřejmě nás neuspokojuje. My jsme se snažili eh, o určitou nápravu, snažili jsme se změnit tento zákon a včlenit alespoň do preambule ústavy odkaz na násilí proti ženám, ale v současné době jsme ještě nedosáhli úspěchu. Je velice těžké v současné době eh, diskutovat veřejně o tomto problému a vůbec o eh, celé té dohodě v Polsku. <clears throat> Promiňte, ale tady se mi zasekl totiž ovladač. Takže necháme tuto fotku a budu hovořit eh, o některých věcech později. Ráda bych řekla, že Istanbulská dohoda byla přijata příznivě různými místními orgány, Existují eh, místní orgány, které jsou ochotny a jsou vůči nám otevřené a které včlenili tedy do svých programů místních, tedy programů eh, určitý, určité výrazy, které eh, jsou vyvozeny přímo z této dohody, například kampaně sensibilizace nebo finanční prostředky a hovoří o násilí na ženách a na různých místních úrovních jsme dosáhli jistého úspěchu a doufáme, že takovýto úspěch ještě poroste. Teď eh, bojujeme hlavně proto, abychom eh, dosáhli jistých výsledků a jak vidíte eh, na fotkách, tam jste viděli Josefa Kačinského na té fotce. Kačínského strana se snažila úplně vyškrtnout náš podíl na té dohodě Eh, hovořilo se tam pochybně o mnoha otázkách. A všechno nakonec se dostalo k soudu a prezident nakonec rozhodl, že, eh, že nechá účast Polska na eh, této dohodě, ale neudělá nic pro to, aby tato Eh, úmluva byla aplikována. A to je současný stav a je pravděpodobné, že Polsko zřejmě vůbec tuto eh, dohodu nebude respektovat. Děkuji, paní Petrovská. Děkuji vám, paní Piotrovská. A nyní dostanete vy slovo jako účastníci konference, ale tento panel má skončit v 16 hodin, takže máme skutečně jenom 10 minut, takže bych vás chtěla požádat o vaše příspěvky a žádám o stručnost. A nyní paní Aristridu z Kypru. Prosím, hovořte do mikrofonu. Kolegyně, drazí kolegové, tato dohoda z Istanbulu byla ratifikována v červnu roku 2017. Komise rovnosti pohlaví a lidských práv na Kypru měla velmi aktivní roli při ratifikování této dohody a při přizpůsobování a harmonizaci této legislativy, abychom eh, dostali tedy cílům této dohody. I e, ministr, ministerstvo spravedlnosti bylo iniciativní a snažilo se postupně tedy plnit e, právní povinnosti, které vyplývají z této dohody. Ministerstvo parlamentu předložil projekt zákona, e, aby stalking se stal trestním činem, tak jak to v článku 34 té dohody také stojí. A předložil také návrh zákona, aby byl trestným činem násilí na ženách aby tedy adoptoval tedy tuto, tuto, e, tuto dohodu do kyperského zákona. Nyní máme tedy jasný rámec boje proti násilí a je zde celá řada opatření e, represivního typu a opatření preventivní. I úloha e, pořádkových služeb byla posílena ve fázi prevence a ve fázi potom šetření těchto těchto zločinů. Rada ministrů eh, vytvořila organismus na podporu těchto eh, obětí a také telefonickou službu 24 hodin eh, na 24 pro potenciální oběti tohoto násilí, tak jak to předpokládá i tato dohoda. Ale je třeba ještě větší koordinace Eh, ze stran všech sil, jak vládních, tak nevládních. Ta ratifikace je jenom začátkem tedy dlouhé cesty, která ještě není u konce. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych chtěla dát slovo člence výboru paní Matera. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, že jsem přišla až teď, ale hovorila jsem v jiném výboru. Ti, kteří um, gratulují, že jsme, uh, že jsme přistoupili k této dohodě, uh, tak dělají dobře a my jako Grevio i k tomu přistupujeme a je třeba, aby tato eh, dohoda byla přijímána správně v členských státních. Tato ratifikace je většinou dlouhý proces. Některé vlády podepisují tyto smlouvy o lidských právech proto, aby odpověděli na eh, tlak eh, okolí, ale potom dlouho zůstává se v té oblasti ratifikace a dlouho trvá, než opravdu něco konkrétně z toho vyplyne. Zatím 23 zemí ratifikovalo eh, tuto dohodu, 14 států jsou z Evropské unie, nebudu je počítávat a ostatní státy jenom podepsali tuto dohodu. Tato dohoda je eh, právně důležitá, má právní dopad okamžiký, takže některé země, než ratifikovaly, tak museli přizpůsobit vlastní trestní zákonník a jiné zákony Eh, v oblasti násilí, proto aby mohli tedy eh, sladit eh, své vlastní zákony s tím, co definuje tato dohoda. Některá spoždění samozřejmě vyplývají z politických důvodů, ne technických, tak například toto je polemika okolo toho konceptu genderu a potom některých stereotypů okolo tohoto termínu. Myslím si, že jakákoliv polemika musí být odsunuta vzhledem k tomu, že hlavním cílem této dohody je, aby se zasáhlo eh, proti eh, násilí na ženách a proti domácímu násilí. Zde v Evropském parlamentu v těch různých eh, rezolucích, které jsme odhlasovali, jsme chtěli, aby členské státy ratifikovaly co nejdřív tuto dohodu a <clears throat> aby přistoupili k této dohode bez jakýchkoliv rezerv. Eh, uzavírám to tak, že přístup Evropské unie k této dohodě z Istanbulu eh, by eh, neměla být osamělá a neměla by nahrazovat tedy přístup, jednotliv, přístup jednotlivých států. Především by měla pokrýt tedy ta oblast kompetencí evropských institucí, které se zabývají obětmi, migranty a které se zabývají spolupráci v oblasti trestní. Evropská unie, když na to přistoupí, tak zajistí i lepší účinnost a sladění tedy národních politik eh, proti tedy <clears throat> proti domácímu násilí. Eh, ty jsou, ta definice toho domácího násilí je různá v různých státech. A ráda bych ještě dala otázku na profesorku Lancony a chtěla bych se jí zeptat, jestli si myslí, že přistoupení Evropské unie by mohlo znamenat krok kupředu k v té aplikaci eh, této dohody. A potom ještě další věc, ráda bych eh, věděla, jako jak se vlastně provádí eh, monitorování. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Matero. Chtěla bych účastníkům Konference říci, že 17 států eh, ratifikovalo konvenci. Poslední státy byly například Německo, Kypr a Itálie. A ostatní státy mohou také neprodleně úmluvu ratifikovat. A v Litvě existují koncepce také je někdy nesprávně interpretována. Například také, když se vykládá gender, pak to je často vykládáno jako eh, nepřátelský výklad a vykládá se to také v souvislosti s katolickou vírou. A já patřím k těm členům parlamentu, kteří podporují implementaci, ale vypadá to, že pravděpodobně parlament nebude pozitivně hlasovat. Jdou se diskuse v parlamentu o tom, že by celá věc se mohla dostat k ústavnímu soudu, který by pak vysvětlil text úmluvy a také dal by tuto úmluvu do souladu s ústavou. Děkuji vám. Paní Gresera, děkuji vám, paní, děkuji vám, paní předsedkyně. Já děkuji všem přispěvatelům a přispěvatelkám a chtěla, chtěla bych především poděkovat paní Piotrovské za to, že přijela mezi nás, neboť v Polsku je situace známa a já bych vám také chtěla vyslovit naši podporu a poblahopřát vás k vaší eh, odvaze. A je také nutné věci pojmenovávat správným jménem a tímto způsobem problém problém řešit. A tady jde také o to, na co se zaměříme. My se celou dobu zaměřujeme na oběti, což je samozřejmě správné, protože oběti je třeba chránit. Ale viktimalizace znamená, že my nadále tuto věc nedokážeme řešit. Ale to je také jeden z aspektů Istanbulské umluvy a to je věc, kterou by měla řešit také Rada Evropy, tak aby to byl závazný nástroj. My také se musíme zabývat eh, eh, sledováním a vyšetřováním pachatelů. ale všechny eh, tyto eh, trestné činy mají svého pachatele. Je to člověk, který eh, ženu znásilnil a my musíme odmítnout násilí na ženách a musíme také toto násilí řešit a odsuzovat pachatele. A my musíme také postupovat zde velice důsledně. A nyní dostane slovo Boguslav Očechovský, který je z polského parlamentu. Děkuji eh, za eh, možnost zabrání. Děkuji vám srdečně za udělení slova. Já jsem z Polska, tak jako ní Pětrovská a chci říct, že není pravdou, že by Polsko chtělo vypovědět Istanbulskou úmluvu. Tato úmluva již byla schválena v roce 2011, ale hned následně potom ministr vydal rozhodnutí o pomoci obětím násilí. V současné době v Polsku máme 35 speciálních středisek na podporu odbětí násilí. V příštím roce bude otevřeno další středisko a v roce 2019 eh, ještě další takovéto středisko. A tato střediska také poskytují expertní pomoc. V každém regionu samozprávy fungují střediska na pomoc oběti násilí, neboť oběti násilí nejsou pouze ženy a děvčata, ale také to bývají prostě slabší Eh, příslušníci společnosti a starší lidé. Těmto všem lidem se ministerstvo věnuje. A není to jenom eh, ministerstvo pro rodinu a sociální věci, ale toto ministerstvo spolupracuje s ministerstvem školství, s ministerstvem zdravotnictví, s ministerstvem spravedlnosti. A tak také média zde sehrávají svou roli, protože média musí informovat a šířit informace o tom, jak je třeba bránit násilí. Já bych vás chtěla požádat, aby se zde nehovořilo o tom, že všichni chtějí vypověď chtět pomoc pro lidi, kteří tuto pomoc potřebují. To pravda není. Ač Děkuji. Vážení kolegové, první panelová diskuze už je téměř za námi, už nemáme víc času. A to znamená, že nám ani nezbyl čas na otázky pro naše panelisty. Nicméně budete mít ještě možnost během té druhé diskuzní rundy se znovu přihlásit, kdy tedy budeme mít čas na diskuzi po tom druhém panelu. Dobře, takže jenom pro vás. Děkuji. Je mi Eh, děkuji vám. Ráda bych chtěla poděkovat všem ženám, které zde jsou, ale ráda bych zahájila svůj hovor tím, že bych chtěla poctit jednu dívku, 18 letou, která říká, já ano, ti věřím. A to říká na jednom, na jednom to nese na takové mm, nápisu. Během eh, jedné oslavy jedna dívka byla předmětem tedy pozornosti eh, jedné skupiny lidí, bylo to natočeno na video a potom to eh, umístili na WhatsApp a v těchto dnech probíhá proces, byla tady určitá kampaň, eh, ženy se snažily do toho zasáhnout a ty a ty podporili tuto ženu tím, že říkali, ano, já ti věřím. Tato dívka, 18 letá, je jedna z mnoha, která z tého šetření o násilí na ženách, jedno z prvních šetření v roce 2015, kdy se vlastně šetřilo 45 tisíc žen v Evropě, tak eh, to eh, vlastně dokázalo, že často tyto ženy jsou eh, znásilňovány skupinou lidí. A to eh, je velký problém, protože ona musí dokázat, eh, že eh, ona nevyprokovala tyto lidi, aby jí znásilnili. Tak to musí dokázat. A my všechny vlastně chceme ratifikovat tuto dohodu v Istanbulu, ale potřebujeme taky politickou vůli. Ta ratifikace sama o sobě neznamená, že země budou mít potom vůli jednat, protože i když se ratifikuje eh, tato smlouva, tak to neznamená, že by se automaticky tyto eh, nerovnosti mezi muži a ženami vyrovnaly, protože tyto nesrovnalosti jsou vlastně ukořené násilí. Je dobré, že se ratifikuje, to je dobrý krok kupředu, ale já žádám, aby zde byla ještě politická vůle, která je nad Eh, nad touto ratifikací ve Španělsku v roce 2005 až 7 mm, byly přijaty dva zákony <clears throat> o proti tedy genderovému násilí a přesto eh, se tam toto násilí stále ještě děje. A ráda bych tedy hovořila ještě o dětech. V kraji Vitoria v Baskicku Eh, představitel eh, parlamentu baskického eh, přijal ženy, které zorganizovaly asociaci, tedy žen, které jsou oběti násilí, a chtěl, a ty chtěli, aby se kladla větší pozornost na jejich děti. Ale my vidíme týden po týdnu, měsíc po měsícu mnohé děti, které jsou zabity otci, a to jako výraz e, pomsty vůči manželkám. Na no a co budeme, na co ještě máme čekat? Potřebujeme politickou e, přece vůli pro to, aby se toto řešilo, i když to není e, tady přeci musí státy se proti tomuto jednotně postavit. Ženy musí mm, zvednout svůj hlas, protože to jsou nesnesitelné věci. Je prostě nemožné, že se zabíjí 50 populace na světě tímto způsobem. Je to <laughs> polovička populace, což jsou ženy. Je důležité, aby se pokračovalo s, velkým, eh, s velkou determinací, ale musíme pracovat na tom, aby zde byla ta politická vůle, aby eh, ty státy a kraje a ty místní samozprávy, aby se zasadili proti násilí a pro rovnost. Promiňte, eh, že, že odcházím, ale musím odejít jinam. Děkuji paní Bilbao Parandíka za její vystoupení. A nyní Dám slovo ještě eh, jednomu řečníkovi z Itálie. Já to... Grazie, president. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi dala slova. Budu velice stručná. My v Itálii celý parlament italský odsouhlasil jednohlasně v, eh, v červnu 2013 eh, tuto ratifikaci a tu jsme pokládali za velice důležité z dvou důvodů. Za prvé, protože to je právně vinkolující, není to jenom nějaká, nějaký vágní opatření, je to závazné. A za druhé, protože se to týká úplně eh, jádra lidských práv, totiž ta nerovnost pohlaví. Žena je rovnoprávná s mužem a proto chci říct polským přítelkyním a říkám to opravdu se srdcem na dlani, říkám to jim, protože eh, beru vážně jejich potíže. Eh, to není, eh, toto neohrožuje tu rodinu, je to přesně naopak. Je to jediný způsob, jak posílit vlastně rodinné vztahy. Hovořilo se teď tady o dětech, ale i mezi manželi, mezi man, mužem a ženou, protože tyto vazby musí být založeny na respektu a na lásce, čili právě uh, Eh, je to v jménu těchto katalogických zásad, co my toto vlastně eh, zastáváme a ne proti těmto katolickým hodnotám. Eh, vám, říkám vám to, protože tyto formy se netýkají nějakých zoufalých archaických případů, ale týká se to i zcela normálních rodin na všech zeměpisných šířkách a ve všech skutečnostech. Čili měli bychom se zde společně uh, společně o to zasazovat i s jinými náboženskými kulturami, které můžeme i částečně sdílet. Takže pokud eh, existuje strach tady z těch teorií genderových, protože někdo eh, z toho strach může mít, tak to vlastně vůbec nesouvisí s tématem násilí. Jenom tak, že násilí na ženách má tuto charakteristiku oproti ostatním nás, druhům násilím, které jsou také nepříjemné. ale věřte mi, Tady je opravdu uh, zcela zásadní věc uh, při uh, citových a mm, a, a, a při svých vztazích. Já mám velice ráda Poláky, znám je, byla jsem tam, cestovala jsem tam. Je to velký národ a měli byste tuto, tuto dohodu podpořit. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem panelistům prvního kola diskuze. A nyní se dostáváme k druhému bloku. Tady jde, tady jde o implementaci ustanovení Istanbulské úmluvy do národní legislativy. A než předám slovo zástupcům národních delegací, chci ještě říci následující. Chci požádat španělské, italské kolegy, aby se hlásili, tedy kolegy poslance a také eh, zástupce občanské společnosti. A nyní tedy paní Francesca Plieze. Vítejte. Miss Pilar Cancela Rodriguez. Ah, here. Please come here. And Miss Jackie Taigi, kolegos, tęsėme mūsų posėdį mm toliau ir dabar noriu suteikti žodį poniai Frances. A budeme tedy pokračovat v našem programu. Nejprve dávám slovo paní Francesca Puliezi, která je předsedkyní eh, speciálního výboru. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za toto setkání. Já jsem předseda Eh, vyšetřujícího výboru Senátu Italské republiky vyšetřování proti eh, násilí genderovému a proti <clears throat> proti vraždám žen. Jak připomínala již senátorka Faktoriny, Itálie byla mezi prvními zeměmi, které ratifikovaly Istanbulskou dohodu zákonem ze dne 27. června roku 2013. Byl to jeden z prvních aktů této legislatury. Eh, konečně v italském parlamentu je velké množství žen. V zápětí jsme eh, přijali, eh, jsme přijali vyhlášku číslo 93.12 proti vraždám žen, a to eh, vlastně přináší důležitá ochrana opatření, například, eh, například eh, ochranu bez ohledu na jejich příjem těch žen, které byly obětím násilí, ale i další opatření, jako například odloučení od rodiny nebo výstrahu v případě přitěžující okolnosti v případě, že mladiství byli svědky násilí. A to, co je ale důležité pro kulturní změnu, Eh, v zemi, tak jak to říká i dohoda, je reforma školy. A my jsme v té reformě školství vložili do, tého naši, do našeho zákona článkem 16 i požadavek, aby všechny školy všech stupňů aby eh, tedy eh, vložili do svých tříletých programů nabídku vzdělání, která se týká rovnosti pohlaví, prevence násilí a e, to nejenom pro studenty a pro studentky, ale i pro e, jejich rodiny a pro vyučující. V roce 2015 vláda předložila mimořádný plán proti genderovému násilí který eh, zařadil dvě důležité akci. Především určité, určité ředitelskou roli pro všechny instituce, protože eh, je sila zásadní v boji proti násilí, aby ty akce byly koordinované a pak určitou observatoř, která vlastně chce mm, realizovat spolupráci mezi eh, různými orgány, mezi, mezi centry proti násilí, mezi občanskou společností. A nakonec letos Eh, Senát ustanovil komisi pro vyšetřování, eh, která má eh, vlastně vyšetřovat rozsah a podmínky a a implementaci té dohady, dohody z Istanbulu. A způsob a má také monitorovat způsob, kterým byly používány přidělené finance od vlády a to je velká částka od roku 2013 16 60 milionů eur. A hlavně by měli monitorovat aplikaci těchto pravidel. Po mnoha slyšeních z našeho slyšení, našeho setření vyplývá, že přestože naše země má dobrou legislativu a počet vražd eh, citelně klesá, eh, Počet vražd eh, žen zůstává víceméně stejný rok od roku. V průměru se jedná o zabitou ženu každé dva dny. Některé nástroje jako výstraha nebo odloučení od rodiny Eh, jsou docela málo využívány, nebo zatčení v případě přistižení přečinů jsou málo vyžívány eh, pracovníky spravedlnosti. Ten problémem ne tak rychle. Eh, já vím, že mám málo času, tak jsem mluvila trošku rychle. Omlouvám se. Problémem je <clears throat> jistě i nedostatek vzdělání na všech úrovních italské společnosti, které napomáhá eh, rozeznat domácí násilí, které často eh, bývá pokládáno za pouhé eh, neschody v rodině. Tato neschoda v rodině může dospět by, k separaci soudní, ale to je něco úplně jiného, než je domácí násilí. Domácí násilí, kterému bohužel podléhají mnohé ženy v naší zemi. Jenom 13 prefektur ze 100 použilo protokol o spolupráci mezi různými institucemi na území. A přitom, eh, jak říká ta dohoda, víme, že eh, je zcela zásadní spolupráce mezi centry proti násilí, mezi místními orgány a pořádkovými orgány. Je to zcela zásadní, stejně tak eh, je zásadní díky tomu programu HELP i vzdělávání Eh, všech těch eh, lidí, kteří pracují v tomto oboru, to jsou lékaři, eh, praktičtí lékaři, soud, soudci, no, lékaři na pohotovostech, kteří mají povinnost tyto ženy, tyto oběti násilí přijímat a kteří musí znát a poznat tedy toto násilí, eh, genderové i násilí, které plně z domácího prostředí. Takže je důležité vychovávat studenty a studentky v našich školách k tomu, aby chápali, že eh, to není láska, eh, kdy, není to láska, když se nerespektuje svoboda a samostatnost toho druhého. Proto je velice důležité, že máme i fondy, které máme z Evropské komise pro eh, tento sektor. Máme opravdu potřeba těchto fondů hlavně v, eh, v zemích na jihu Evropy. A aby se něco změnilo, a to strukturálním způsobem je důležité, aby univerzity přispěly k tomu. Hlavně italská univerzita by měla, eh, by měla měla u všech, u všech učebních plánů lékařů, právníků, psychologů, učitelů, by měla vyškolit osoby tak, které budou pracovat, tedy osoby jako profesionále tak, aby uměli eh, rozpoznat násilí, které ty ženy, na, na, kterých, na kterých eh, bylo na ženách bylo dopuštěno. Čili to je třeba univerzitě začlenit do učebních plánů. Je tedy eh, důležité nejenom eh, ratifikovat, ale i implementovat tuto istambulskou dohodu a věřím, že komisa a parlament eh, může pracovat ještě hodně na tom, aby podpořil směrnici, případně navrhnul směrnici pro členské státy, aby tato cesta mohla jít i dál velmi Eh, zásadním způsobem. A u nás je ještě další problém, o kterém bych ráda já před vámi hovořila, a to je dvojitá, to je, to je dvojitá, dvojitá oběť. Totiž tam se nerozlišuje mezi eh, domácím násilím a mezi konfliktem v rodině, protože <clears throat> jsou ženy, které, eh, které musí se často se často musí eh, srovnávat v soudních a nesoudních eh, procesech, když se jedná o násilí v rodině, protože velice často domácí násilí není rozpoznáno a velice často se děti při těch, eh, při těch rozvodech dostávají do péče obou rodičů, přestože třeba ten otec je šetřen za domácí násilí. A, a takže dospějeme k takovému paradoxu, že se vlastně dává třeba to dítě do péče otce, otce, který právě, jak jsem řekla, je otec násilnický, protože nebylo rozpoznáno domácí násilí. A to je právě jedno z těch témat, na němž musíme všichni pracovat, proto abychom podpořili tu správnou spravedlnost, která bude umět ochránit ženy a jejich děti před domácím násilím. Děkuji. Děkuji paní Puliézy a nyní dávám slovo paní Pilar Cancela Rodríguez, která tu zastupuje eh, španělský parlament, výbor pro rovnost pohlaví. Děkuji a dobré odpoledne vám všem. Je mi velkou ctí se tady s vámi setkávat Tam, kde hovoříme o skutečné rovnosti mezi pohlavími a oboji proti eh, genderovému násilí, tam je třeba říci, že Španělsko bylo takovým eh, pionýrem eh, v přijímání příslušné legislativy v boji proti těmto jevům. Náš legislátor se snažil tedy řešit zjevnou potřebu naší společnosti tím, že jasně nastavil určitá práva a svobody, a to i v rámci boje proti eh, genderové nerovnosti a násilí. Dá se říci, že společnost na to ještě úplně připravená nebyla, že náš legislátor tak trochu předběhl svou dobu a proto to chtělo politickou odvahu prosadit tyto změny. Od té doby uteklo několik let a my vidíme ze statistických údajů a ze zpráv v médiích, že to nestačilo, že jsme toho neudělali dost pro to, abychom efektivně potírali genderové násilí, které je pořád rozšířeno, nestačí tedy o tom jen mluvit nebo držet dvě minuty ticha za oběti. Jak eh, tady se říká, eh, sílu nebo moc je třeba také kontrolovat. A jak vidíme, tedy nestačí ta eh, jaksi právní síla zákona, nestačí dokonce ani ta kontrola. A proto tedy ten výbor pro rovnost pohlaví, jemuž předsedám ve španělském parlamentu, se rozhodl hledat další řešení problému genderového násilí. Španělský parlament poprvé ve své historii přijal úmluvu o boji proti genderovému násilí, ke které se připojily všechny zastoupené politické strany. Síla tohoto, této úmluvy, tohoto paktu spočívá v tom, že mu nepředcházely složité politické debaty, ale v tom, že vlastně e, napříč politickým spektrem byli všichni ochotní ke kompromisu a dohodě. Znamená to tedy, že španělští politici, muži i ženy podepsali dohodu, která hovoří o nutnosti bojovat proti čendrovému násilí. Náš výbor si eh, vyslechl názory expertů z oblasti práva, zdravotnictví, sociální péče. Také eh, tady jsme měli slyšení s konkrétními eh, obětmi a zástupci rodin. a také tedy všechny politické strany zastoupené v našem parlamentu byly ochotny se dohodnout na tom za A. Jak, jak jsme tedy vlastně popsali eh, současný stav, jakou diagnózu té situace jsme provedli. Co bylo nové, byla vlastně ochota kritizovat status quo. My jsme se shodli na tom, že věci je potřeba zlepšit, změnit, že je třeba eh, podnítit orgány státní zprávy, eh, aby státní moci, aby se chovali jinak, aby více dbali na dodržování práv, zvláště práv žen. Žádná demokratická společnost si nemůže dovolit zavírat oči před jevem, jehož důsledky jsou tak dramatické a genderovým násilím nejsou postiženy pouze ženy, ale také jejich děti, chlapci a děvčata děti, které jsou v podstatě rukojmími dané situace. A navíc je-li tedy, pokud žena vidí, že její děti se, jsou eh, také poškozeny, je její utrpení ještě větší. Je nepřijatelné, aby k genderovému násilí docházelo v 20. století, ale nestačí o tom jenom mluvit. Proto jsme také v rámci této úmluvy uvedli 213 různých ustanovení, která by měla na pomoci k řešení situace, včetně institucionální podpory, eh, vzdělávání, ochrany a pomoci v reálném čase, zapojení všech zainteresovaných aktérů, kteří řeší ten proces v okamžiku, když je napodá stížnost, A také jsme analyzovali různé typy genderového násilí, nejen tedy ty, které uznává Istanbulská umluva. V rámci všech těchto 213 ustanovení nebo opatření bylo nutné se dohodnout, protože jen díky spolupráci můžeme dosáhnout pokroku. Tato dohoda, eh, tedy, tedy naplňování této úmluvy, se opírá o rozpočet jedné miliardy euro na dobu pěti let. To znamená, že máme možnost tedy oslovit i e, regionální orgány a orgány na místní úrovni. Také chci říct ještě něco. Jak všichni víme, e, oběti genderové násilí, tedy eh, nejenom trpí to přímou bolestí, ale také jsou, se cítí zahambené, eh, vyděšené, znevýhodněné a, a to utrpení zvyšuje skutečnost, že společnost odmítá vzít tento jev na vědomí, že přátelé a rodina se tváří, jako že neexistuje. Proto je třeba tedy prolomit tento začarovaný kruh, dokud se nám to nepovede. Násilí, které muži páchají na ženách, bude existovat nadále. Ve Španělsku od té doby, co jsme získali přístup ke statistikám o genderovém násilí, se více než 800 žen stalo oběťmi mužského útoku. To je skoro stejný počet eh, jako počet obětí, které zabila ETA. Letos zahynulo již několik desítek žen, včetně několika dětí. V roce 2016 šlo, bylo nahlášeno tisíce, byly nahlášeny tisíce případů, což představuje nárůst o 12% ve srovnání s rokem 2015. Celý ten proces je ale velice eh, zdlouhavý a náročný a 80% žen které, a navíc tedy statistiky ukazují, že 80% žen, které jsou odbytmi genderového násilí, nikdy tuto skutečnost nenahlásí. Pokud jde o problematiku falešného svědectví, Oficiální zástupce, bask, zástupkyně baskického regionu se vlastně snažila popřít, že došlo k tomu hromadnému znásilnění během oslav v Pamploně. Je to tedy ten případ dívky, kterou znásilnilo pět eh, mužů. Přitom ale tato oběť musela prokazovat, že k tomu došlo. Čekalo se od ní, že to prostě přežije a bude eh, dál žít, jako by se nic nestalo. Proto, paní předsedkyně, máme takový závazek vůči budoucím generacím žen, prosadit změnu přístupu k čendrovému násilí. Ve společnosti jsme svědky takového nového mačismu a genderové násilí je v tomto, z tohoto pohledu tak trochu zlehčováno, jako kdyby násilí bylo nedílnou součástí romantické lásky. Já tedy na závěr chci říct, že musíme nadále spolupracovat se všemi příslušnými orgány na tom, abychom prolomili začarovaný kruh mlčení a abychom tedy dopřáli ženám svobodu, kterou si ve svém životě eh, zaslouží. A nyní dávám slovo paní Jackie Hunt. Thank you very much, Madam Chair. Thank you. Velice děkuji za to, že jste mě pozvali na toto zasedání. Jsem ráda, že tu jsou i legislátoři, kteří se zabývali implementací Istanbulské úmluvy. I Now je mezinárodní organizací, která brání práva žen a dívek prostřednictvím zákona, včetně těch národních a regionálních úmluv a dodržování základních lidských práv. Ve spolupráci s Mezinárodní právní komorou jsme provedli analýzu toho, jak legislativa řeší genderové násilí. A předmětem našeho výzkumu byl vzorek 82 různých jurisdikcí, z nich 473 se rekrutovalo e, ze zemí, jež jsou členy OSN. Proč jsme to udělali? No to asi nemusím vysvětlovat. Všichni víme, jaký rozsah má násilí na ženách a dívkách, zvláště sexuální násilí. A zvláště tedy po té, co se nyní rozběhla ta kampaň mýtu, já také, už si nemůžete nalhávat, že nevíte o genderovém násilí a o tom, jak je rozšířeno po celém světě my jsme zjistili, že tedy v zákoně jsou velké mezery, pokud jde o ochranu žen. Víme, že zákon sám o sobě všechno neřeší, že je třeba také změnit postoje k této problematice i způsob, jakým je zákon implementován. Ale my jsme se nejprve zabývali tím, jestli zákon opravdu chrání ženy a dívky před sexuálním násilím. A zjistili jsme, že existuje sedm takových velkých mezer celé řadě zemí, včetně některých členských států Evropské unie. A já tedy teď těch sedm mezer představím. Jsou zákony, které umožňují pachateli, aby se nějakým způsobem mimosoudně dohodl eh, s obětí a nedostal se před soud. Někdy se vykoupí, někdy je oběť donucená k tomu, aby si ho vzala. V každém případě tedy ovšem není pachatel potrestán a oběť se nedočká spravedlnosti. Zákony se, se stále opírají spíše o koncepci morálky, nikoli nedotknutelnosti lidského těla. A z toho také tedy plyne nedostatečná ochrana v případě násilí. Některé zákony, některá legislativa dokonce umožňuje znásilnění v rámci manželství, dokonce i znásilnění dětí. Vlastně problematiku znásilnění dětí eh, není nutné tuto problematiku řešit, ale nejvyšší soud v Indii nyní schválil zákon, který říká, že pokud ta dětská nevěsta je starší než 15 let, může, pak tedy to znásilnění v rámci manželství není trestné. Zákony také umožňují snížit eh, trestní sazbu a také tedy eh, důkazní procedury nejsou uh, dostatečně rozpracované a zvláště ti starší soudci, kteří tady mají takový rutinní přístup, eh, chtějí, aby žena prokázala rozsah toho trestného činu a jinak tedy volí různé polehčující okolnosti. Prostě pořád platí to přesvědčení, že žena se nějakým způsobem způsobila že je znásilněna. Zákon také neuznává, že souhlas je, není možný v situacích naprosté závislosti a zranitelnosti. A to platí i v rozvinutých zemích Evropské unie. Tady je velká mezera v ochraně mladistvých dívek a žen. Eh, mezery v zákoně se dají najít eh, také v případě trestního zákonníka, pokud jde o eh, důkazní řízení, případně spolupráce obětí. Například pokud tedy musíte se nechat vyšetřit příslušným, jen jedním lékařem, který řeší případy znásilnění ve vašem okrsku a tento není k dispozici, pak vlastně eh, tedy zjištění jiného lékaře nemusí být připuštěno jako důkaz a podobně. Hovoříme tu také o svalování viny na oběti. Já si myslím, že to je třeba naprosto zvrátit tento pohled tak, aby se zaměřili spíše na pachatele. Istanbulská umluva je zajímavá v tom, že hovoří o dobrovolném souhlasu ze svobodné vůle za daných okolností. Takže, jak už jsem řekla, pokud se zákon opírá o koncepci toho, co je morální, co je záležitostí cti a podobně, pokud tedy eh, znásilnění není trestně stíháno, protože je možné se dohodnout mimo soudně, otvírají se tím vrátka dalšímu násilí na ženách i do budoucna. Je to takový, eh, je to takový opakovaný jev, který vlastně není možné potrestat. A v takovém prostředí, které vlastně nahrává takové situaci, eh, je tady často zakotven princip toho, že ženy jsou podřízeny mužům, že nemají plnou kontrolu nad svým tělem a e, to se tedy odráží i v tom, že takzvané e, zločiny ze cti nejsou v celé řadě zemí stíhány. Společnost je tedy tak nastavená a je velmi, a proto jsou tyto zákony vnímány jako správné takovém případě je opravdu téměř nemožné dobrat se spravedlnosti. Zvláště pokud je ten jev tak rozšířený, že je nedílnou součástí každodenního života. Některé zákony eh, nepovažují znásilnění za projev násilí. Žena musí dokázat, že došlo k dalšímu násilí nad rámec znásilnění. Jak definujete násilí? Musíte mít modřiny? Pokud nemáte modřiny, znamená to, že jste se nebránila? A pokud se se nebránila, nebylo to náhodou souhlas, takže to nebylo znásilnění. Čili ten zákon je v podstatě podjatý od začátku. Ženy od začátku musí prokazovat celou řadu věcí aby prokázali, že se stali obětí. E, také se tedy často uplatňuje představa, že muž znásilnil ženu, protože se prostě nemohl ovládnout, ale to je pohled z mužského hlediska, podle tedy mužských potřeb. Nedíváme se tedy na to v pohledu e, ženského těla. Pak je tu tedy ta problematika žen, které jsou v nevýhodněném postavení nebo ohrožené. A já doufám, že až budete posuzovat nové návrhy legislativy v boji proti násilí na ženách, budete podporovat eh, to, aby se pozornost plně upřela na pachatele, aby tedy žena nemusela prokazovat, že nedala souhlas, aby tedy nyní ten důraz byl kladen na pachatele a ne na oběť, aby bylo obětí tedy povinností pachatele něco prokazovat, nikoli oběti. A to platí nejenom o sexuálním násilí, ale i o dalších typech násilí na ženách. Abych to tedy schrnula, Istanbulská umluva, jak víte, hovoří o sexuální diskriminaci. A o to jde, to je vlastně jako jádro celého problému. Musíme bojovat proti sexuální diskriminaci a musíme se opět tedy e, zaměřit na pachatele a nedovolit, aby ženy se z tohoto pohledu ocítaly v podřízené pozici. Moje, můj poslední slide je takovým apelem na národní státy a na Evropskou komisi a na členy Evropského parlamentu. My voláme po zrušení všech postupů zvykového práva a práva, které řeší násilí na ženách, včetně tedy toho, jak je hodnoceno znásilnění v případě, že se nepodaří prokázat nátlak. Chceme, aby oběti měly dostatečnou podporu, tak aby se mohly postavit na nohy. Do toho se musí investovat mnohem víc prostředků. Jestliže se ženy mají plně znovu zapojit do života společnosti, je třeba nabízet na míru šité služby obětem. Tak celá řada států má národní akční plán, který je eh, tedy financován z rozpočtu a to je dobře, protože tak se vlastně ta istambulská umluva stává takovým živým dokumentem, který je možné použít v praxi a my doufáme, že tedy členské státy za podpory Evropského parlamentu a komise se touto problematikou nadále budou zajímat tak, aby istambulská umluva byla plně převedena do praxe. Děkuji. Děkuji vám, paní Hand. Děkuji všem přispěvatelům do diskuse. Děkuji vám za to, že jste se přihlásili o slovo v druhém kole. Nyní dostanou slovo poslankyně z národních parlamentu i z Evropského parlamentu. A nyní paní Kazlovská začne. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat všem řečnicím. Chci vám pogratulovat, protože jste se velice snažili ukázat vše exemplárně, především diskriminace ve Španělsku je známá, tento příklad je známý, celá Evropa se na Španělsko dívá a my se od vás také hodně poučíme. A my chceme samozřejmě, aby všechny státy EU ratifikovaly úmluvu, ale o daleko důležitější je pozdější implementace. A já bych se chtěla připojit k těm, kteří dnes hovořili o násilnících Podívejme se na tento sál. Tady sedí téměř jenom ženy. My tady hovoříme o situaci obětí, hovoříme o ochraně a pomoci obětem a teď tato, tato celá diskuse se týká obětí a prakticky vůbec nehovoříme o pachatelích. A právě proto jsem ráda, že Istanbulská umluva obsahuje určité články, které se zabývají také politikou proti násilí a to především z hlediska mužů, tak aby se o prevenci násilí nediskutovalo pouze se ženami. A já bych se chtěla vyjádřit ještě ke slovům paní Piotrovské. My jsme se v Polsku snažili zavést v Polsku anti diskriminační antinásilnou politiku. A tyto programy jsou stále modifikovány. Například v roce 2010 jsme změnili náš zákon proti násilí a byl zaveden zákon, že násilník musí opustit byt, kde bylo násilí spáchano a ne oběť. V roce 2012 jsme podepsali Istanbulskou umluvu a předtím jsme také změnili stíhání znásilnění. To se nyní děje z moci úřední. A potom máme také ochranu obětí u soudu. Také jsou zavedeny druhé, další druhy násilí, například internetové násilí, kybernetické násilí. A když byla umluva ratifikována v roce 2015, tak zástupci tehdejší vlády byli proti. A právě proto existuje hrozba, že se může Polsko z této úmluvy stáhnout. Zástupci stávající vlády to oficiálně řekli. A právě proto jsem ráda, že tady jedna členka práva a spravedlnosti potvrdila, že polská vláda se nevyváže z istambulské eh, konvence. Vy všichni jste věci, svědci, vy jste toto všichni slyšeli. Děkuji vám, děkuji vám, paní Gozlovská. A nyní dostane slovo Petr Ajde z norského parlamentu. Děkuji vám za to, že se mohu zúčastnit této konference. Já zastupuji norský parlament a chci vás informovat o tom, že toto léto jsme také schválili úmluvu v našem parlamentu a šlo to hladce. A jeden z důvodů byl ten, že nepovažujeme úmluvu za kontroverzní ani v parlamentu, ani ve společnosti a my mm, mnoho eh, prostředků z úmluvy, jež existuje ve společnosti. My měříme násilí eh, na ženách v posledních 15 a 20 letech a musíme říci, že čísla zůstávají víceméně stále stejná. My provádíme informační kampaň, ale čísla víceméně neklesají. Takže my potřebujeme efektivnější opatření. Norsko je liberální země, která také se k takovýmto záležitostem zásadně vyjadřuje. I v Norsku se musíme více zaměřit na vyšetřování těchto trestných členů a my také potřebujeme eh, mít větší povědomí. Úmluva je mimořádně důležitá, protože se zaměřuje na pachatele a dělá ještě jednu další věc. Odvádí celou záležitost násilí na ženách od individuálního pohledu. Vede to spíše k zavádění o obecných nástrojů. A my například e, zde se snažíme odsuzovat a soudně stíhat pachatele, e, kteří porušují e, lidská práva tím, že páchají násilí na ženách. A já také jsem rád, že máme nyní nový nástroj pro práci v této oblasti ve skandinávských zemích. Děkuji vám. A nyní dostane slovo členka našeho parlamentu paní Depes. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také blahopřeji a děkuji účastnicím panelu, děkuji jim za jejich informace. Tak jsme se seznámili s celkovou situací, jak vypadá situace v jednotlivých členských zemích v boji proti genderovému násilí. Dnes se zabýváme víceméně nadstavbou a také e, istambulskou úmluvu musíme považovat za nadstavbu a zde vidíme, že existuje politická vůle něco změnit a s touto politickou vůli všichni souhlasí. Já se domnívám, že genderové násilí je velká meta tla eh, po celém světě. Ženy jsou eh, vražděny jedně z toho důvodu, že jsou ženami a to má neskutečné dopady. Já si myslím, že musíme dělat více než do posud. Toto platí jak pro členské státy, tak i pro evropské instituce. Eh, jeden příspěvek hovořil o tom, že existuje petice s cílem vyp- vypracovat evropskou směrnici v boji proti násilím na ženách. Tuto úlohu budeme podporovat i zde v parlamentu. Je důležité, abychom schvalo, schválili zákonodárná opatření a tady si nesmíme klást otázku, zdali Evropa je v této oblasti kompetentní či ne. Ale jestliže existuje politická vůle, tak můžeme konat, i když to ze smluv nevyplývá. Nejdříve se musíme postarat o to, aby definice oběti genderového násilí byla stejná ve všech zemích. Musíme mít jeden stejný pojem. Také politická opatření opatření v jednotlivých zemích eh, je nutné, aby byla vzájemně kompatibilní a také, aby skutková podstata nebyla nahlížena různým způsobem, protože v některých eh, zemích je to zvláštní skutková podstata, jinde to patří do obecné trestné činnosti. Máme tady tedy velký puzzle, ale zde musí Evropský parlament se snažit o to, aby tento legislativní nástroj se vytvořil. Já souhlasím se španělskou eh, kolegyní, která říkala, že zákony všechno nevyřeší, ale když nebudeme mít zákony, tak nevyřešíme už vůbec nic. Až budeme mít zákonné předpisy, pak můžeme dělat vše proto, abychom požadovali další kroky, tak abychom tuto metlu e, navždy zastavili. Ale musíme mít právní akt. Společnost je v této oblasti nespravedlivá, nadále neexistuje rovnoprávnost. My potřebujeme větší politickou vůli, tak, abychom se vypořádali s touto realitou, jak v oblasti justice, tak i v oblasti každodenní reality. Jedná se o prosazování evropských hodnot. My zde v této oblasti táhneme za jeden pro vás. Děkuji vám. Děkuji, Irače, a nyní dostane slovo Elza Pal z Portugalska. Boa tarde, senhora Presidente. Eu começo... Dobrý večer, paní předsedkyně. Především bych chtěla říct, že moje země byla první země Evropské unie, která ratifikovala dohodu v roce 2013. Boj proti násilí je e, důležitá v Portugalsku a dnes je to zcela jasná politická priorita na všech úrovních. Máme roční statistiky, e, kde se zachycují e, šetření, různá oznámení, a jedna portugalská žena eh, ze čtyř eh, je obětí násilí. 27 eh, tisíc dětí každý, lidí každý rok ohlašuje tedy toto násilí. A mnoho těchto žen bylo zabito vlastními manželi nebo partnery. Domácí násilí je prostě zločin a je to veřejný zločin. Uh, a je třeba tady rozlomit to mlčení a oběti musí mít odvahu, protože ta odvaha je potřeba k tomu, aby na, poukázali na toto násilí. Máme určité nástroje, <clears throat> kterými můžeme pomoci obětěm násilí. Například eh, máme i možnost, jak poukázat na všechny typy násilí, jako vláda spolupracuje s regionálními a e, místními zprávami a to je zcela zásadní, protože to musí být ta osobnost, ta, ten problém musí být rozšířen i po e, teritoriu. Máme pátý národní plán boje proti násilí a parlament má e, v této oblasti zásadní roli. Máme často slyšení expertů, kteří nám pomáhají definovat různé projekty zákonů Měli jsme například zákon v roce 2017, který jsme přijali, ten v podstatě vychází z této dohody v Istanbulu a který eh, právě hovoří o nezletilých eh, při domácím násilí a tam se jedná o to, že se eh, musí chránit i nezletilí a matky. A my jsme tedy toto u nás ustanovili, abychom mohli definovat eh, zodpovědnost rodičů v případě, že tam dochází ke konfliktům a k násilí, kde jsou přítomny i děti. Také jsme schválili rozpočet nejenom pro boj proti domácím násilí, ale pro eh, nerovnost mezi pohlavími. Říkáme tomu gender budgeting, to je, eh, to je transversální finanční nástroj. Také rozpočet pro, na boj s domácím násilím byl posílen a dnes máme nový program, který eh, má podporovat eh, vlastně tyto eh, problémy i ve vyučování a ve školních programech. V této oblasti <clears throat> vlastně největší důležitost je na školách. Ty zákony potřebujeme, bez nich nemůžeme nic dělat, ale to nestačí. Je třeba změnit mentalitu a pokud nemáme odvahu, Eh, abychom mm, eh, šli eh, přímo do škol a našim dětem vysvětlili, že je možné mít vztahy, aniž by to byly vztahy, kde jeden utlačuje druhého, když nebudeme mít odvahu, abychom jim řekli, našim dívkám, že Eh, láskyplný vztah neznamená, že musí být podřízeny. Tak pokud nebudeme mít tuto odvahu, tak se nám nepodaří zrealizovat nic. Evropský parlament musí být silný, musí požadovat silné politiky, silné zásahy, ale musí také podpořit programy, které budou měnit mentalitu lidí. Děkuji. A nyní eh, dostává slovo pan Štyme. Děkuji paní eh, předsedkyně, já se zapojím do této debaty a myslím si, že ta debata eh, se týká potlačování násilí. Eh, samozřejmě mluvíme i o násilí na dětech, na slabých, znevýhodněných a na starých, ale jestli jste si všimli, milí diskutující, že zde v této dohodě istambulské mm, tento dokument je vlastně kontroverzní a mnohé státy ho vlastně odmítají a těžké to pomíje. To je třeba se zamyslet proč vlastně některé státy s touto dohodou mají problém. E, na to už se několikrát narazilo. I když řeší problém týraných žen, tak e, obsahuje genderovou ideologii a pojmy, které jsou v těžkém rozporu s e, mnohými dobrými zásadami jiných lidí. A Eh, mnozí konzervativní politici a jejich voliči, a těch jsou tisíce miliony v Evropě, se s tímto nemohou stotožnit. Nemůžeme říkat, že tento dokument je jenom dobrý, protože z mnoha paragrafy se souhlasit nedá. Kdyby do toho nebyla implementována tato ideologie, a eh, tato věc byla řešena například v Norsku. V Norsku se krásným způsobem eh, poukázalo na to, jakým, způsobem je tato genderová ideologie problematická, kontroverzní a někdy i směšná. Mohl by to být užitečný dokument, kdyby tomu tak nebylo. Čili e, vnášet do národních legislativ je právní pojmy, které jsou v rozporu s domácí legislativou, to je ten problém. Takže to chápání pojmu gender je to, co v tomto dokumentu je, něco nezávislého na biologické realitě, ale tuto realitu biologickou nemůžeme potlačit. A v tomto případě se to vlastně odchyluje od smluv Evropské unie, kde se hovoří o rovnosti mezi ženami a muži. Čili tento dokument, o kterém zde hovoříte, je spojený s tlakem na členské krajiny, aby ho ratifikovali. A už dnes pobuřuje tedy veřejnost v mnoha zemích střední a východní Evropy a rozděluje občany celé Evropské unie. Takže si myslím, že problematika domácího násilí se má řešit na úrovni členských států a to kvalitní národní legislativou pro ochranu obětí násilí a to prevencí, kampaní a dalšími prostředky. A proto vyzývám členské státy, aby nepřistupovali k této dohodě v tomto znění, ale aby hledali jiné způsoby, jak zabránit násilí na ženách. Takže je potřebujeme jiný dokument, který by mohl být vypracován lépe. Drama domácího násilí, a to je velmi dobrý pojem, ale vliv na chápání a myšlení je třeba uh, mít i už od dětí, aby docházelo k uciplým vztahům mezi ženami a dětami. Už jsme slyšeli kolegu z Norska, eh, který říkal, že 20 let právní předpisy uh, nezměnili vůbec eh, čísla tohoto násilí, čili to není o represích, to je o jiném přístupu, čili zdravé a dobré vztahy a ovlivnit, to znamená ovlivnit mysl těch násilníků. Násilníci často eh, jsou osvobozeni jinými zákony a v podstatě nepřichází žádná změna. Takže já vás, na vás apeluji, poslechtejte si obyvatele a střední Evropy a jejich zástupce, kteří o, vlastně se opírají o židokřesťanské kořeny a nemohou se stotožnit s novými sociálními konstrukty a s genderovou ideologií. Takže muž a žena jsou rovnocené bytosti. Žena eh, může učinit život krásnější. Muž je ten, který se o to stará a který přináší dobré věci. A to má být zdravý a úctyhodný vztah. A když to tak není, tak budeme vydávat další a další zákony a represe a nikam se nedostaneme. Milí kolego, štěra Evropas parlament. Vážení kolegové, teď jsme ovšem v Evropském parlamentu a tady bychom eh, měli tedy prokázat společného ducha. Já Jsem eh, z Litvy, což je tady také evropská země. Já sama jsem katolička a jsem přesvědčena, že e, násilí na ženách není možné omlovat tradicí nebo náboženským nebo, nebo vírou. Musíme tedy držet pohromadě, abychom překonali tyto zastaralé představy. A nyní Anne Vešel z Rumunska. Madame Cher. Vážená paní předsedkyně, já jsem z Rumunska, země střední nebo východní Evropy a je mi ctí, že tady dnes mohu být. Vidím eh, tady spoustu přátel, Geraldine Lísu, přátel eh, z sítě eh, Boj proti násilí. A já mohu s hrdostí říci, že Rumunsko je nejenom signatářem této umluvy, ale také ji plně ratifikovalo a nyní pracuje na její efektivní implementaci. To znamená, provádí potřebné změny v primární a sekundární legislativy, legislativě Vzhledem k tomu, jaká časová omezení máme, použiju jenom několik příkladů například tedy zákaz přiblížení se. Tady naši legislativu slaďujeme s článkem 52 úmluvy, nebo tam, kde hovoříme o různých typech zneužívání. Tady máme tedy celou škálu legislativy, která to řeší a dokonce tedy i pokud jde o uznání koncepci, koncepce genderového násilí až po prostředky na Eh, asilové domy pro oběti. To všechno řešíme a já musím říci, že tedy návrh, to, jak je legislativa navržená, je velmi důležité, ale zrovna tak důležitá je i implementace. A já si myslím, že nez, takový eh, tedy řádný eh, právní rámec je k tomu nezbytný, k té dobré implementaci. A my tedy nepolevíme v našich snahách. Nicméně je velice důležité předcházet násilí předtím, než k němu dojde. A já vidím, že vy na to také kladete důraz. A vidím to také celou řadu nevládních organizací, které v tomto ohledu odvádějí vynikající práce a my bychom jim chtěli vyjádřit naši vděčnost. Protože vzdělávání a prevence jsou důležitými kroky v tomto boji. Je totiž daleko jednodušší, jednodušší předvídat škody, než se je později snažit zmírnit. Já jsem přesvědčena, že musíme vyvíjet veškeré snahy pro to, aby ženy mohly naši, eh, svoji společnost vnímat jakožto neohrožující, svobodnou, osvobození se, tedy nárok na, na život bez násilí je základním lidským právem a přesto tedy celá řada žen a dívek trpí násilím, a to nejen ve válečných zónách, ale také tedy v normálních státech a místních společenstvích. Proto je důležité, abychom pachatele pohnali před soud a konečně vystoupili z tohoto začarovaného kruhu. Proto podporujeme otevřený a komplexní dialog a i na půdě toho dnešního setkání máme možnost se vzájemně poučit ze svých zkušeností. A na závěr vás chci všechny požádat, abyste se ke mně eh, připojili a řekli si, že boj proti násilí je naším hlavním úkolem. Násilí totiž plodí násilí. Děkuji. Ačiū ir dabar noriu suteikti žodį. Děkuji. A nyní má slovo členka našeho výboru, Angela Valina. Gracias, presidenta. No, bueno, yo, mm, a mí lo... Děkuji, paní předsedkyně. Mně připadá jako nebezpečné, co slyším, tady? a to dokonce od členů tohoto výboru. Španělsko podepsalo i ratifikovalo Ustambulskou úmluvu, která vstoupila v platnost 1. srpna 2014. Nicméně eh, soudci asi ještě nejsou připraveni plně implementovat tuto umluvu, nebo ji možná stát ignoruje. A já souhlasím s tím, co tu řekly eh, moje kolegyně. Je to opravdu ostudné. Například tedy ten, tento, ten konkrétní případ, který jsme tu už zmiňovali, kde tedy pět mužů znásilnilo 18-letou dívku, dva z nich byli eh, eh, příslušníci vojenské policie, jeden voják, jeden policista, jeden z nich měl již na krku předchozí trest za násilnictví a soudce odmít, odmítl tedy jakožto, akceptovat jakožto důkaz výměnu nebo tedy konverzaci na WhatsApp mezi těmito muži. A zaujal vlastně takový přístup, že je souzena oběť. Takže na papíře to vypadá všechno dobře, ale soudci a vláda nyní musí tedy implementovat všechny tyhle věci do praxe. Vláda to implementovala formou zákona, ale teď je třeba tedy se podle toho také chovat. Navíc například děti jsou tedy nadále svěřovány do péči násilníkům. Nejprve tedy bývalý partner zavraždil její matku před dveřmi školky a poté během jedné z návštěv otce zahynula i tato pětiletá dívka. Potřebujeme tedy eh, víc evropské legislativy, potřebujeme další směrnici o eh, boji proti obtěžování, A je potřeba tedy postavit se nad rámec ideologií jednotlivých stran, protože v naší zemi tedy pořád ještě vládne patriarchát, nemáme žádnou předsedkyni strany, všichni předsedové jsou muži. A my tedy musíme postupovat právě i z tohoto důvodu jednotně, jde přeci o naši ochranu a naše práva. škrty, rozpočtové škrty by neměly být eh, uplatněny v těchto oblastech politiky a my jsme právě těmi, kdo tomu mohou zabránit. A pak je tu ještě další věc, jedna z důvodů, jeden z důvodů. Ve Španělsku máme asociaci soudců, která vydala stanovisko, které uvádí, že 90 žen které eh, byly obětí, eh, které tedy jejich bývalý partner zabil, nebylo týráno fyzicky, ale emocionálně. Problém je i s tím, že ženy jen velmi zřídka tedy veřejně odsuzují eh, tyto činy. a to posiluje kulturu oběti. Takže potřebujeme, aby naše soudci byli opravdu dobře vyškoleni v tom, pokud jde o toto tématu, jinak vlastně a, a dochází k těmto skandálním situacím. Teikti žodį paní Afroditis Tampouli. No, a nyní má slovo paní Afroditis Pampuli z eh, řeckého parlamentu. Dámy a pánové, v Řecku od roku 2006 je legislativa pro eh, postižení domácího násilí. Domácího násilí, které se týká hlavně žen. A je to násilí tedy genderové ve své převážné většině. Ten samý zákon postihuje také eh, násilí Eh, uvnitř manželského vztahu a předpokládá, že eh, zde bude i pomoc pro eh, právní pomoc bezplatná pro oběť a postižení pro agresory. <clears throat> Byla ustanovena i telefonická linka, která je funkční 24 hodin a jsou tady různé centra, která kde se, kam se mohou uchýlit ženy, oběti násilí a jsou zde i psychologické poradny. To jsou všechno iniciativy financované z evropských fondů. Eh, dále existuje i možnost eh, intermediace trestní, která byla aplikována jenom částečně a vyvolala mnoho negativních kritik. V roce 2017 eh, bylo do zařízení vpracována, byla do zařízená zpracována směrnice <clears throat> evropská o, o, o šetření trestních činů a to, eh, a to bez ohledu na původ, na věk, na eh, pohlaví, na eh, identitu sexuální, čili je to směrnice, která vyšetřuje na základě naprosté rovnosti. Ministerstvo spravedlnosti má ve svém rámci také orgán, který má odškodňovat tyto oběti. Řecká vláda bude ratifikovat dohodu Eh, ten projekt návrh zákona byl již eh, předložen 10. 17. listopadu. Eh, konzultace se uzavře 2. prosince, čili pak bude hlasován návrh zákona buď v posledních týdnech roku nebo v prvních týdnech roku 2018. To si myslím, že je dobrá zpráva a já jsem na to také velmi hrdá. <clears throat> Jsem velice ráda, že vám to mohu říci. A kromě tedy té ratifikace v tom návrhu zákona se předpokládá, že dojde ke změnám eh, tak, že nařízení o domácím násilí budou eh, obsahovat a za, eh, zahrnovat tam i, i civilní svazky, které, kde mohou být tyto svazky i stejného pohlaví. A i tam je možné očkodnění partnera, to tam dřív neexistovalo a e, zakáže se jakákoliv forma násilí. A e, e, jakékoliv, jakékoliv návrat tedy rodin z ciziny do Řecké v případě těchto překročení zákona. Během roku 2018 budeme muset řešit problém financování těch struktur, které podporují oběti domácího násilí. A pro rok 2019 bude třeba se obrátit na národní rozpočet, protože doufáme, že země do té doby již eh, bude mimo toho protokolu eh, ušetření a bude mít vláda už své fondy, anebo se obnoví evropské programy a to eh, programy jak pro země, které ještě neratifikovaly, nebo ty, které ratifikovat v dohledné době budou. Eh, zákon je naprosto nezbytný, jako tady zaznělo od jiných kolegyň, ale nepochybně je ještě více potřeba změnit eh, stereotypy a sexistické myšlení. A to tak, že se posílí postavení žen, nebude, nebudou se z nich dělat oběti a je třeba změnit i celkové vnímání do toho fenoménu ve společnosti, aby aplikace těchto nových zákonů eh, mohla mít ten správný účinek, který eh, si přejeme a který je zakotven v tom zákoně. <clears throat> Grazie, prezidente. <laughs> Děkuji, paní předsedkyně. Mohu? Ano. Děkuji, paní předsedkyně. Takže příští sobotu bude 25. listopadu, bude to Světový den proti násilí na ženách a já jako mnoho eh, jiných eh, kolegyň eh, se budeme účastnit různých událostí. Já speciálně budu v jedné škole a budu tam hovořit se studenty a budu je muset povzbudit, hlavně povzbudit dívky, aby oznamovali Eh, násilnické činy. Protože my jsme to řekli, je třeba začít s mladými, je třeba začít od výchovy. Ale budu muset vysvětlit, že na to je třeba hodně odvahy, například v Itálii, aby člověk na to poukázal, protože 80% těch obětí násilí to neřekne. A proč to neřeknou? A proč to neoznámí? Protože eh, ne, ne, nejsou tady nástroje, není tady normativní rámec, takže to nemá potom velký smysl. Například eh, existuje velice málo eh, útulků pro ženy, které jsou oběti násilí. Takže když hovoříme o domácím násilí, a potom tedy hlavně v krajích, nemohu o velkých městech, ale v těch krajích, nemáme potom vůbec žádné útulky pro takovéto ženy, tak co budou dělat ty oběti domácího násilí? Mlčí. Když hovoříme o eh, o náhradách pro stalking, který třeba není vážný, ale může se z něho vyvinout něco velice vážného, protože to je jenom přecíň eh, všech těch eh, postojů, které potom mohou vést až k vraždě ženy, tak když hovoříme o očkodnění, eh, abychom úplně ten zločin odstranili, tak je jasné, že to odškodnění je tak malé, že ženy to radši neoznámí. Takže dejme si pozor. Je třeba, aby i politika Eh, dobře monitorovala eh, situaci, aby zákony, eh, které máme a, které v parlamentu byly odsouhlaseny, na, eh, ohledně těchto témat bychom se neměli politicky rozdělovat. Já jsem, že i v italském parlamentu eh, jednohlasně byla ratifikace například přijata té dohody istambulské. Čili je tady opravdu globální vůle politická, aby se toto téma řešilo. Čili musíme eh, opravdu pozorně kontrolovat to, aby se nestalo, že při aplikaci eh, té normy to bude neúčinné. To je právě ten eh, problém. My budeme ratifikovat zákon, uděláme dobré zákony, ale pozor, tyto zákony potom musí být kontrolovány v čase a musí se ověřit, zda opravdu jsou použitelné a zda opravdu jsou, pomohou ženám. Děkuji, paní Ajuto. A nyní Anna Verešnová ze slovenského parlamentu. <laughs> Um, děkuji vám. Uh, děkuji vám za udělení slova. Hovořilo se o příbězích žen, o bolestech žen a já vím, co zažívají ženy, které byly obětmi násilí. Já jsem těmto ženám pomáhala 20 let. Byly to ženy či děti, který jim ubližoval, ubližoval ženám, dětem, starým lidem a my musíme si říci, že takovéto násilí nemůžeme akceptovat. Jestliže to my myslíme s odstraňováním násilí na ženách vážně, pak nelze, aby nás Istanbulská úmlova polarizovala. Jestliže tak tato úmluva eh, některé země polarizuje, pak bychom neměli vykonávat nátlak na ratifikaci této úmluvy. Já tady vnímám předsudky na obou dvou stranách. Jsou tady předsudky vůči zemím, o kterých se diskutuje. Naše ministrině spravedlnosti chce vytvořit prostor na kultivovaný rozhovor o těchto otázkách. My máme na Slovensku dva postoje. Jedni experti jsou pro rychlou ratifikaci a druzí odborníci jsou proto, abychom se vymanili z istambulské úmluvy. Já jsem se přidala k té druhé skupině, ale doufám, že i vy chápete, že já jsem pro odstranění násilí na ženách. Není fér útočit na politiky a odborníky, kteří chtějí o úmluvě pouze diskutovat. Všichni ti to chtějí také odstraňovat násilí na ženách. Je samozřejmě třeba také pomáhat obětem. U nás byl nedávno schválen zákon o obětech který byl přijat opravdu velkou většinou. Je to komplexní právní úprava ochrany obětí a také nabízí nové služby, včetně finančního krytí pro zranitelné oběti, to znamená také pro ženy a děti. Mnoha opatření, která jsou zmíněna v úmluvě, jsou nutná, jako asilové domy a další opatření a další ochrana opatření. Toto všechno již v naší legislativě obsaženo je a my bychom měli dále diskutovat, neboť to je skutečná tvář demokracie. Pan Ortasen. Para agradecer la presencia Děkuji. Chci poděkovat všem zástupcům Národního parlamentu za to, že se účastní této důležité debaty. Je to téma, které probíráme už dlouho. Istanbulská umluva je naprosto eh, nezastupitelným nástrojem je důležité, aby všechny členské státy Evropské unie ratifikovaly a také implementovaly co nejdříve a správným způsobem. Celá řada připomínek, které tu padly, jsou naprosto zásadní. A pravda je, že sice může existovat legislativa v dané zemi, a to platí i o Španělsku, a protože zeměl, Španělsko je zároveň členy Rady Evropy, byli jsme nuceni v naší legislativě provést zásadní změny. Já si však myslím, že nestačí tedy ratifikovat umluvu a používat to potom jako takovou výmluvu a nedělat nic dalšího. Potřebujeme mít směrnici, která umožní bojovat proti genderovému násilí, to už říkáme dlouho. Takováhle umluva už dávno měla být předložena. Je potřeba se tedy také ujistit, že příslušná legislativa je řádně implementována Tam, kde lidé hovoří o ideologii, není to podle mého názoru správné. Genderové násilí na ženách eh, je tedy jev, který ještě zhoršuje stále eh, větší rozdíl mezi jednotlivými třídami naší společnosti. My jsme svědky toho, že pokud jde o zastoupení žen, tedy ten poměr klesá nebo dokonce stagnuje, například pokud jde o zapojení na a, trhu práce, nebo dokonce tedy se ty počty zapojených žen zmenšují. A je to problém celé Evropy. Jsme také svědky toho, že patriarchát opět posiluje a ta současná dynamika tomu nahrává, včetně tedy té nerovnosti. A také tedy e, ty příčiny násilí se mění. Všem jednou z těch zásadních příčin je právě tedy e, nerovnost pohlaví. V oblasti rovnosti pohlaví se v Evropské unii ne, ne, neudělalo dost a není to vina ani parlamentu, ani komise. Tedy celá ta věc je zablokována na radě, včetně související legislativy, například pokud jde o novelizaci legislativy o mateřské dovolené a podobně. Tady vlastně ten vývoj eh, blokují národní parlamenty a státy zastoupené v Radě Evropy. Tady je tedy třeba eh, vlastně znovu celou věc nastartovat. Je na čase, aby se věci pohnuly. aby došlo k tedy skutečnému eh, účinně, účinnému snižování počtu případů. Děkuji a nyní paní Susana Camarero Benítez. Por varios de mis compañeros en el Parlamento, tanto la presidenta del... kol, eh, milí kolegové a kolegyně, ve Španělsku je boj proti násilí na ženách je velice důležité. My dnes jsme eh, již jako referenčním bodem pro celou Unii. Už těmi zákony, které jsme přijali a uh, celým zákony z roku 2004 a 2015, kdy jsme udělali statut oběti, která vylepšuje vlastně vůbec celé právní postupy a vlastně umožňuje, že uh, ta oběť nebude mít uh, recidivy a pak máme i zákony o um, ne mladistvích. Reformovali jsme i uh, trestní zákon, abychom tam vložili vůbec všechny ty zločiny podle toho, jak istambulská dohoda eh, to definuje, stalking a tak dále, nucené eh, sňatky a tak dále. Ale dále jsme udělali i velkou kampaň sensibilizační a dali jsme spoustu nástrojů pro eh, obranu těch obětí máme i řadu konkrétních legislativních opatření v některých případech a v jiných případech jsme vytečili i strategie pro akce. E, stát, jak bylo zde připomenuto, intervenoval. Máme bikamerální systém, máme tedy jako poslaneckou sněmovnu a senát. A, a prezidenty obou těch dvou komor Eh, se aktivovaly a v září byl tedy aktivován a odsouhlasen takový pakt, který znamená obrat eh, v naší politice. Je to plot práce všech eh, politických frakcí skupin. Nechali stranou politické neschody proto, aby se všechny shodly a aby se postavili na stranu obětí násilí. A díky této politické vůli vlády, která Eh, dala k dispozici eh, miliard eur eh, na několik příštích let kvůli, na tuto tematiku. Odsouhlasili jsme 267 opatření, která pokrývají celé panorama těch různých zločinů a násilí. A aktualizovali jsme celý právní řád podle současných požadavek. Včera byl den eh, dětí, příští sobota je Mezinárodní den eh, proti násilí na ženách. A jak to řekli už někteří tady zde, tak musíme si vzpomenout také na nezletilé. My, my jsme u nás je měli na paměti a udělali jsme mnohé revize Eh, ve prospěch tedy těchto dětí a mladiství, kteří žijí ve společnosti nebo v domácnostech, kde je násilí, protože eh, to je jedna z nej, nejhoulostivějších skupin, protože násilí je také určitou formou kontroly, eh, kontrolou, čili kam ti lidé mladí chodí, co dělají, jak se oblékají, to také určitý druh násilí. A my musíme říct mladým, že eh, z tohoto eh, bludného okruhu mohou vít, že to nemusí přijímat. My jsme chtěli také dělat prevenci ve školách eh, a souhlasím s tím, co zde zaznělo z úst italského senátu. I díky novým technologiím můžeme učit mladistvé, ale i rodiče, i učitele, že uh, lze v této oblasti něco dělat. Je dobré také lépe vyškolit všechny, eh, všechny vychovatele a je eh, nutno posílit i eh, vzdělávání tedy a právníků, ale i asistentů a psychologických pracovníků. My máme specifické kampaně, které se týkají dětí a i v rámci těchto kampaní se soustředujeme na původce toho násilí a na to, jak má být také odsouzen a posouzen. Já uzavírám tím, že řeknu, že jsme tedy uh, přijali spoustu opatření, posílili jsme to, co už bylo v našich zákonech a uh, uh, hlavně chceme zabránit tomu, aby děti byly využívány proti matkám dnes ve Španělsku neexistuje možnost navštěvovat děti pro otce, kteří jsou ve vyšetřování pro násilí. Eh, často eh, existují specializované eh, specializované orgány. Dnes máme i ochranu. Ve Španělsku není možné vnutit sdílená, sdílená péči pro děti, pokud tam došlo k nějakému násilí. A to je v zájmu hlavně těch malých, nezlitělých, kteří budou mít bezplatnou jak právní, tak psychologickou pomoc jakož i možnost e, rehabilitace pro ty, kteří e, byli obětí násilí. Děkuji, děkuji za tuto iniciativu, která nám umožňuje e, opět více sensibili, jako více lépe podnítit citlivost pro toto téma. Potřebujeme Evropskou unii bez násilí genderového. Děkuji. děkuji vám. Chtěla bych vás požádat, abyste hovořili stručněji, protože máme ještě mnoho účastníků na seznamu řečníků. Nemáme příliš mnoho času a je dobré seznámit se s vašimi názory. A nyní dostává slovo pan Gornak ze Slovinska. Dámy a pánové, Slovinsko podepsalo Istanbulskou úmluvu 8. září 2011 a ratifikovalo ji v únoru 2015. Chtěl bych vysvětlit, jak implementujeme do posud Istanbulskou umluvu. Dále budu hovořit slovinsky. provedli jsme aktualizaci no, zákonu, také se změnili trestní zákonník. Zvláště v trestním zákonníku jsme uzákonili eh, předpisy týkající se eh, příliš brzkých eh, svateb a také jsme se zaměřili na stalking a na zneužívání osobních dat bez souhlasu osoby. Také byly provedeny ještě další změny v souvislosti s trestním zákonníkem. Také jsme schválili eh, rezoluci o rovných právech pro muže a ženy. A také máme schválenou úpravu týkající se nulového násilí na ženách. Priority a cíle jsou také zaměřeny především na další eh, národní usnesení, které bude brzy schváleno. Chci také zmínit ještě další projekty, které jsou implementovány v této souvislosti ve Slovensku. Nejdříve chci zmínit projekt násilí na ženách a další projekt eh, má název eh, Zastavme internetové násilí na ženách a také další program se týká rovných příležitostí já bych vám chtěl dát určité statistické údaje od policie ve Slovensku a to je pro období po ratifikaci Istanbulské umluvy. Takže nejdříve bagatelní trestné činy s elementy domácího násilí počet se snížil, ale ne příliš zásadním způsobem. Ovšem, na druhé straně trestné činy v rodinách, kde je oběť e, žena, tak tady opravdu jejich počet se zásadním způsobem zmíni, zmenšil, snížil. Děkuji vám, vážené kolegyně, vážení kolegové to je e, konec druhé části, kde jsme hovořili o situaci v jednotlivých členských státech. Ještě pět řečníků je na seznamu řečníků, ale doufám, že se přihlásí o slovo po třetí části. Takže nás čeká ještě další diskuse, takže určitě ke slovu přijdete. Eh, chce, hlásí se o slovo ještě pět poslanců z národních parlamentů a tito poslanci dostanou slovo v rámci další diskuse. My nemáme dostatek času, ale je důležité, aby přišli ke slovu jak poslanci z národních parlamentů, tak i z Evropského parlamentu. je také třeba, aby se vykonával tlak na radu, tak, aby konečně se něco rozběhlo. Je také třeba vykonávat nátlak na vlastní vládu, tak, aby podpořila tato témata v radě. V neposlední řadě také ratifikaci Istanbulské úmluvy a nyní máme tady třetí část s názvem e, přístup EU k Istanbulské umluvě. Já chci poděkovat všem účastníkům panelu druhého kola, děkuji vám. A nyní zahájíme okamžitě diskusi o třetím tématu, třetí kolo diskuse tedy. Nejdříve bych chtěla požádat, aby přišla mezi nás paní Líza vír, která je poslankyně estonského parlamentu, potom paní Bilgehan z Evropské také eh, z parlamentního schromáždění Rady Evropy a potom ještě paní Albu, která je z European Women's Lobby. Do you, do you know Siri? She's my mother. She's, yes. You, you are because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 Taigi, kolegos, pradedame mes paskutinę. Kolegyně, kolegové, a nyní zahájíme poslední kolo naší dnešní diskuse. Slovo dostane nejdříve paní Líza Ovír. Je členkou právního výboru Estonského parlamentu. Máte k dispozici sedm minut, prosím. Madame Chair. Paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, dámy a pánové. Nejprve, nejprve mi dovolte poděkovat za toto pozvání, za tuto iniciativu a možnost pohovořit k tomuto velmi důležitému tématu. Já budu hovořit dál svým rodným jazykem estonsky. Konvention võeti vastu aprílis 2011. Istanbulská umluva byla přijata v dubnu 2011 a v Estonsko ji ratifikovalo v prosinci 2014. Nedávno, na konci září letošního roku, Estonský parlament, eh, tedy promiňte, podepsal 2014 a nyní v září byla ratifikována. Jde o to, abychom tady budovali Evropu, která, ve které není místo pro násilí na ženách, aby ženy, míst, a naopak to bylo místo, kde tedy panuje rovnost mezi pohlavími. Příliš často dochází k případům domácího násilí v Evropě. Problém. Problém, millega jako riik Domácí násilí je problémem společenským, nikoli problémem na úrovni jednotlivých rodin. A je to tedy problém i estonské společnosti. 50 naší populace buď bylo svědky, či přímo zažilo, nebo alespoň slyšelo o případu domácího násilí. A i když lidé odsuzují násilí v rodinách, 10% lidí uvádí, že je to občas nezbytné. Také vidíme tendenci svalovat vinu na oběť. 14% Estonců eh, je přesvědčeno, že eh, oběť si může sama za domácí násilí. V 70% případů jsou pachateli současní či bývalí partneři, v 80% případů jsou to muži a oběťmi jsou obvykle ženy. Celá řada studií byla provedena ve Estonsku v kontextu úmluvy V roce 2011 byla provedena studie o genderovém násilí a z ní vyplynulo, že 12 estonských žen zažilo sexuální násilí doma, tedy fyzické či sexuální násilí. případě fyzického násilí šlo o 12 tisíc žen, v případě sexuálního násilí o 10 tisíc žen. A proto je naprosto zásadní, aby existovala místa, kam se tyto ženy mohou uchýlit ve chvíli, kdy se z nich stanou oběti, nebo možná ještě předtím, než eh, se z nich stanou oběti. V roce 2016 jsme provedli studii o hospodářském dopadu domácího násilí a podle výsledků této studie domácí násilí přijde společnost draho, přijde tedy draho společnosti, eh, protože to představuje zátěž pro zdravotnické systémy, služby, soudnictví a tak dále. A samozřejmě také oběti tedy utrpí obrovské škody. A to i na svém tedy duševním a fyzickém zdraví. E, ztráty e, plynou samozřejmě i zaměstnavatelům. Náklady e, domácího násilí ve Estonsku jsou odhadovány na 116,5 milionu euro ročně, a to tedy ani nezmiňuji ty ztracené lidské životy. Na začátku roku 2017 vláda zahájila proces ratifikace ve spolupráci s parlamentem. Bylo třeba provést několik legislativních změn na trestního zákoníku a také legislativy na ochranu oběti. Změny v oblasti ochrany oběti se týkaly přístupu ke službám, přístupu eh, k podporným centrům a vedly tedy k zlepšení systému podpory a financování těchto center. Několik eh, do trestního zákoníku jsme museli také tedy zavést některé nové instituty, například stalking, nucené sňatky, ženskou obřízku, protože tento, tyto právní instituty neexistovaly v legislativě předtím. Istanbulská umluva je něčím, Tím jsem se zabývala i proto, že pracuji v právním výboru našeho parlamentu. Měla jsem tedy možnost prostudovat úmluvu a příprava této legislativy mi dala příležitost analyzovat situaci v Estonsku a v estonském eh, legislativním rámci. 53% žen ve věku nad 55 let eh, se minimálně jednou za svůj život setkalo s případem sexuálního obtěžování. Včetně nevyžádaného dotýkání a dalších forem sexuálního obtěžování. Sexuální obtěžování je široce rozšířené, v Stonsku a také do určité míry tolerované. Přesto tedy je třeba si přiznat, že má dopad na soukromý život, zdraví a duševní pohodu obětí. Zatím však proběhl pouze jeden proces a z toho aspoň pro mě vyplývá, že tato oblast není dostatečně regulována. Navzdory tomu, že máme legislativu, ženy nadále nejsou chráněny protože chybí příslušné judikáty, příslušná jurisprudence. Způsob, jakým je v zákoně řešeno sexuální obtěžování, je naprosto zásadní. Jakmile jsme změnili definice tohoto institutu, začaly se objevovat první případy nahlášené na policii. Pro nás tedy ta ratifikace Istanbulské umluvy je teprve začátkem celého procesu. Estonsko tedy nadále bude chránit ženy, bude se snažit chránit oběti a zasahovat proti pachatelům. Toto téma bylo předmětem široké debaty v Estonsku. Já však vím, že navzdory tomu, že jsme dosáhli výrazného pokroku směrem k rovnoprávnější společnosti, se stačí rozhlednout kolem, abychom věděli, že máme pořád ještě spoustu práce před sebou. Děkuji. A nyní paní Gilson Bilgeham z Evropské rady. Je to zpravodajka k tématu násilí na ženách. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Vidím, že tady je víc eh, dám než pánů, ale to je normální, když se hovoří o otázkách práv obecně. Na to jsme zvyklí. V každém případě já jsem velmi potěšená, že mohu být mezi vámi dnes a že mám tu možnost eh, s vámi si vyměnit eh, názory na tento na toto téma, to je eh, boj proti násilí na ženách. Eh, eh, signál, kterou Evropská unie vydala, to je podepsáním v červnu loňského roku dohody z Istanbulu, je velmi pozitivní. Je to další cihla do stavby, stavby toho, co chce vlastně vyloučit násilí na ženách z naší společnosti. Už od října loňského roku já jakožto zpravodaj eh, v radě jsem také členem komise, která se zabývá diskriminací a pracuje tam již několik let. A tento výbor přijal rezoluci o sexuálním obtěžování v veřejných službách a dále připravujeme zprávu o nucených eh, manželstvích. Jak vy to víte, máme mnoho práce před sebou v oblasti násilí na ženách téměř všude v Evropě si připravují specifické, specifická opatření, ale ten problém ještě stále existuje a mentality bohužel velice pomalu se vyvíjejí. Já jsem eh, parlamentní zástupce z Turecka a moje země byla jedna z prvních zemí, které podepsali a ratifikovali tuto dohodu. Také ta dohoda nese jméno Istanbulska. Ale já vím, že eh, že to potřebovalo odvahu podepsat eh, tuto dohodu, ale důležitost je, důležité je, aby tato dohoda byla potom aplikována, aby byla eh, realizována ve skutečnosti. Jak eh, tato řekl antropolog François Veriti, který minulý týden zemřel, nehovoříme zde o přírodě, nehovoříme o, o, o tom, že Eh, zásadně je muž eh, násilnický a dominantní. V každém případě eh, to je chyba, to není vůbec přírodní zákon, to je kultura, která produkuje toto násilí. A protože to je otázka kulturní násilí a je to vlastně mentální konstrukce, tak náš boj může změnit stav těchto věcí. Podle komisaře Eh, z Rady Evropy potírat násilí, neznamená, že eh, vlastně podléháme nějaké ideologii eh, genderové nebo že chceme zničit rodinu. Poté, co tato dohoda vstoupila v platnost, tento boj má nové cíle. Tato dohoda je právní nástroj, který pomáhá státům, aby mohli bojovat dobře proti násilí. Je to prostě právní nástroj dohoda uznává toto násilí na ženách jako porušování lidských práv a jako určitou formu diskriminace. A hlavně se zajímá o oběti, které jsou v centru zájmu. Je to velice zásadní nástroj pro prevenci, pro ochranu eh, a pro potrestání eh, autorů tohoto násilí. Dnes chceme pokračovat v prevenci chceme bojovat eh, proti tomuto násilí a chceme se ujistit, že stát eh, se zasadí o prevenci a že bude podporovat oběti a to tak, že eh, přijme správná legislativní opatření. Dohoda z Istanbulu dává rámec mezinárodní, který je důležitý pro boj, pro boj s násilím proti ženům. A parlamenty národní mají důležitou roli. A podle článku 70 eh, dohoda přidává, přisuzuje národním parlamentům velkou roli v tom, jak budou prosazovat eh, uplatňování této dohody. A to je poprvé, co národní parlamenty eh, jsou explicitně uznány v, ve smlouvě, která pramení z Rady Evropy. Ale jedna otázka vyvstává. V čem ty národní parlamenty mohou účinně se podílet na, eh, na uplatňování této dohody a jak mohou přispět k tomu, aby byla opravdu eh, uvedena v život. Je třeba připomenout role národních parlamentů, čili přijímání legislativy. Tato funkce je eh, zcela jasná a tím, že že se hlasovalo o tomto zákonu, tak nyní parlamenty musí bdít na tom, nad tím, aby eh, byly aplikovány tyto principy, které byly odhlasovány, principy, které jsou v této dohodě. A proto je potřeba tedy i upravit eh, legislativní eh, poměry v těch jednotlivých zemích, aby se harmonizovaly tedy s tím, co říká tato dohoda i hlasování o rozpočtu státu je v závislosti na národních parlamentů. Dohoda z Istanbulu má určitý dopad finanční na jednotlivé státy. Například tam se má, je potřeba i vytvářet určité útulky pro ženy, které jsou obětmi násilí. A při eh, odsouhlasování národních eh, rozpočtů, tak mají parlamenty zde eh, možnou páku činnosti. Eh, pomocí toho rozpočtu mohou také kontrolovat, aby, při, aby finanční prostředky přidělené na boj proti násilí na ženách byly eh, dostatečné. Eh, parlamenty národní mohou taky kontrolovat mohou kontrolovat činnost vlády. Já sama jsem například součástí opozice a mají na to některé nástroje. My jako parlamentní, parlamentní funkcionáři máme některé nástroje můžeme je použít během veřejných eh, slyšení. Můžeme se obracet na eh, vládu a můžeme chtít po nich informace a můžeme po nich požadovat, aby se chovali v souladu s touto dohodou. V roce 2011 Rada Evropy eh, vyzvala k tomu, aby se vytvářely specifické struktury v rámci národních parlamentů, například výbory, které by byly pověřeny otázkami lidských práv to tak je také možné zaručit tedy kontrolní, eh, pravidelnou kontrolu tedy toho, že se respektují lidská práva, ale je třeba tedy vznášet otázky a dostávat odpovědi v tomto smyslu. Další rezoluce, eh, která byla přijata v roce 2014, zdůrazňovala důležitost pro národní parlamenty že eh, budou požadovat eh, po institucích eh, národních jejich postavení ohledně lidských práv. <clears throat> Jsou instituce, na, jsou instituce, které jsou specializované a jsou nevládní instituce, které se tím zabývají a národní parlamenty s nimi mohou spolupracovat. Je třeba se o ně opírat, oni mají nezávislá stanoviska a je možné uh, Eh, používat jejich eh, práce proto, abychom lépe uplatňovali, uplatňovali uplatňování této istambulské dohody. To nicméně není úplně postačující. Eh, parlamenty se mohou účastnit přímo na vypracovávání zpráv. Jeden z článků dohody umožňuje národní parlamentu, aby kontrolovali Eh, kontrolovali eh, implementaci této dohody a parlamenty eh, tedy v tomto mají velkou roli. Dovolte mi, abych ukončila tak, že se zmíním o parlamentních sítí. Já koordinuji tyto sítě meziparlamentární. Dnes ráno jsme měli uh, velice plodnou schůzku s experty a s eh, poslanci. Na závěr eh, řekla jsem skoro všechno. Já bych chtěla připomenout, že díky této dohodě istambulské násilí vůči ženám je eh, jednotně na evropské úrovni odsouzena a to ve všech svých aspektech. Ale je třeba nyní ještě aplikovat tuto dohodu a tak se bránit násilí nad ženám. Děkuji vám za vaši pozornost. Dabar noriu suteikti žodžiu poniai Laurai. Děkuji a nyní má slovo paní Laura Albu z European Women's Lobby. Děkuji za toto pozvání. U příležitosti dne boje proti násilí na ženách. Dovolte mi představit European Women's Lobby, tedy lobby evropských žen, což je největší koalice nevládních organizací zaměřených na práva žen v Evropě. Našimi členy jsou organizace ze všech členských států Evropské unie a také Turecka, Makedonie a Srbska. Letos oslavíme 20-leté výročí existence naší pozorovatelny, která řeší problematiku násilí na ženách. A tady jsme vlastně odvedli takový pionýrský kus práce ve snaze prosazovat myšlenku, že násilí na ženách je nepřijatelné a mělo by být jednou z priorit politického vývoje. Ovšem, to jsme říkali před 20 lety a dnes se tedy zdá, že na jedné straně jsou požadavky ženských organizací brány vážně a my jsme tedy s potěšením kvitovali zásadní eh, změny některých politik, a kterým, některým z nich můžem, mohou za svou existenci děkovat Istanbulské úmluvě. Rok 2017 bude také eh, tedy vstoupí do historie jako rok konkrétních aktivit v rámci boje proti násilí na ženách. A konečně 22 let eh, po přijetí této platformy Evropská unie vysílá jasný signál v tom smyslu, že je ochotná bojovat eh, proti tomuto eh, porušování práv žen. Nicméně pořád ještě máme spoustu práce před sebou. Já nebudu opakovat statistiky, o kterých hovořili předchozí řečníci, mohu však říci, že 35 odborníků, kteří působí v naší pozorovatelně, upozorňují na to, že v, re, v praxi jsou ženy stále nedostatečně chráněny, a to i v Evropské unii. Bohužel národní legislativy a politiky v této oblasti se výrazně liší v jednotlivých členských zemích. A všechna důležitá i snesení která přijal Evropský parlament na téma boje proti násilí na ženách, včetně těch tedy velice důrazně formulovaných, které umluv, jako byla přijata v září letošního roku výraznou většinou nezaručují to, že žena, která je obětí násilí, bude mít skutečný přístup ke spravedlnosti či vůbec bude vyslešena. Například v celé řadě zemí Evropské unie neexistují tak ty telefonní linky, na kterých je možné případ nahlásit. A je otázka, kolik žen ještě musí zahynout, než tento stav bude vnímán jako nepřijatelný. Více než 25 celoevropských nevládních organizací eh, přijal náš návrh vytvořit koalici těchto organizací, eh, které zastupují všechny možné menšiny Romy, lidi různé sexuální orientace, bezdomovce a tak dále. Všechny tedy tyto organizace se budou podílet na našem boji proti násilí na ženách. Je potřeba postupovat jednotně na evropské úrovni, tak abychom zajistili, že každá žena a dívka, která žije v Evropě, bude chráněna a její život nebude poznamenán násilím. Tento cíl eh, je možné tedy eh, jeho možné dosáhnout také ratifikací Istanbulské úmluvy. A my doufáme, že tedy toto téma bude prioritou nejenom pro estonské předsednictví, ale vůbec pro celou Evropskou unii a, poved- a že tedy ratifikace Istanbulské umluvy povede k přijetí jasně formulovaných a ambiciozních cílů. Vzhledem k tomu, že jde o celoevropský problém, potřebujeme reakce na evropské úrovni a teď je tedy třeba pracovat na tom, jak implementovat ta nejdůležitější ustanovení Istanbulské úmluvy, jak chránit oběti a stíhat pachatele. Proto diskuze na úrovni členských států, pokud jde o ratifikaci Istanbulské úmluvy, by nyní měla vstoupit do dalšího stádia, konkrétní definice toho, co jsou výlučně evropské či sdílené kompetence. A je také důležité, aby i zbývající státy ratifikovaly Istanbulskou umluvu co nejdříve v příštích měsících. My jsme si jistí, že nadcházející bulharské a rakouské předsednictví se bude snažit zajistit, že k tomu opravdu dochází. My jsme tedy už 25 let eh, volali potom, aby došlo k zásadním změnám. Nyní to vypadá, že by k tomu mohlo dojít. My však chceme, aby tyto změny byly opravdové, nikoli pouze eh, na papíře. Co tedy chceme? Aby Evropská unie a členské státy uznaly všechny formy násilí na ženách, jakožto násilí na ženách Eh, jakožto jedinečnou formu, protože pácháno na ženách. A potom chceme tedy komplexní strategii boje proti násilí páchanému muži a chceme také strategii pro podporu obětí a dětí. A samozřejmě potřebujeme také evropskou strategii prosazování rovnosti pohlaví, která vyřeší všechny strukturální problémy které vedou k násilí na ženách a dívkách. Proto voláme, aby vznik, potom, aby vznikl post evropského koordinátora, který monitoruje případy násilí na ženách a dívkách, koordinuje data o tomto jevu eh, na úrovni nejrůznějších evropských institucí a agentur, a také voláme po systematickém procesu konzultací a systematické financování pro organizace, které nabízejí ochranu a podporu eh, ženám a dívkám, které byly obětmi. Usnesení Evropského parlamentu, které o přistoupení k Istanbulské úmluvě, které v září schválila převážná většina poslanců to a napříč politickým spektrem, také volá po nové evropské strategii a po dalších legislativních eh, krocích na evropské úrovni, které by vedly k prevenci násilí na ženách. A my bychom rádi znovu pogratulovali paní Marie Koraca Bill a paní Bonfoy, které byly spolu s predvojkami na toto téma a k tomuto úspěchu. Násilí na ženách není abstraktním jevem, vidíme také trend snahy přesouvat eh, vinu z oběti na, tedy z pachatele na oběti a je třeba se tomuto jevu jasně postavit, jak řekla jedna feministka nikdo není bez hlasu. Jsou pouze lidé, kteří záměrně mlčí nebo záměrně neslyší. A je také důležité, abychom bojovali za práva všech žen, včetně žen uprchlic, žen handicapovaných, žen žijící v chudobě. A konečně Dovolte mi vás pozvat na naši konferenci k Istanbulské úmluvy, na, tedy na téma toho, jaké, jaká, která z těchto ustanovení Istanbulské úmluvy je možné převést do praxe. Tato konference proběhne 6. prosince za spolupráce s Radou Evropy a také tedy budou informace na sociálních médiích. A chci také říci, že na té broži, kterou mám, je heslo Není třeba čekat další století, je nejvyšší čas. Děkuji vám. Nyní dostanou slovo zpravojadové z Evropského parlamentu a jako první bude hovořit paní Koraca Bild. Máte pět minut. Děkuji, paní kolegyně. Je to opravdu skvělá příležitost, abychom dnes spojili síly s Evropským Evropského parlamentu s národními parlamenty. Samozřejmě bych také chtěla poděkovat Lauře za to, že upozornila na to, že je to opravdu velice nahává záležitost a v této důležité záležitosti jsou také činné občanské sdružení a násilí na ženách je velice rozšířené v Evropě a je tolerováno. A dnes propůjčujeme hlas milionům žen a dívkám, které byly zneužity v Evropě a my ji chceme za ně nahlas hovořit také. To vidíme na internetu a na sociálních sítích, kde dochází k novým jevům a dochází k devastaci mnoha životů. A je neuvěřitelné, k jaké šikaně, harassmentu dochází na pracovišti. My jsme toto všechno věděli, ale nevěděli jsme, že tento jev je tak rozšířený a ženy tímto zneužíváním moci trpěly před 30 lety a i dnes tímto jevem trpějí. A já jsem ráda, že ženy jsou dnes odvážné a jsou ochotné toto oznámit. A je tedy opravdu strašlivé, jestliže se odhodláte oznámit tento čin a k něčemu to nevede a někdy dokonce ženy vás neberou vážně. A řek, řeknou vám, tak prostě to tak je, taková je atmosféra, jestliže se chcete prosadit, jestliže chcete mít kariéru, tak se musíte takto chovat, vy nerozumíte eh, pravidlům hry. Ale já si myslím, že umluva může změnit stereotypy a také může na pomoci respektovat Eh, jak ženy, tak i muže. Myslím, že jde tady také o to, abychom posunuli eh, vinu od eh, oběti k pachateli, protože oběti jsou často nazývány obětmi a jsou ponechány na holičkách. Ve Švédsku došlo před několika lety k tomu, že divadelní herci četli příběhy žen obětí a moto bylo, že již nebudeme dále mlčet. A možná, že někteří z vás o tomto již slyšeli a já musím říci, že já jsem tenkrát vůbec nespala. My chceme opravdu, aby ženy měly odvahu obrátit se na policii a také policie potom toto bude řešit a bude konat a potrestá vyníka. A já se domnívám, že to je to, o co nám jde. Jsou to přísnější sankce a jde také o odsouzení pachatelů. O tom, o čem tady hovoříme, to je většina eh, mm, násilí ze strany mužů. A často to bývá také zdůvodňováno žárlivostí, také často se říká, že žena neměla muže opustit, jinak by k, to, jinak by k tomuto násilí nedošlo. A také vraždy ze sti jsou strašlivým trestným činem, protože to se týká celých skupin žen. A my víme, že v žádné kultuře ani v žádném náboženství není odůvodňováno násilí na ženách. A opravdu ženy nesmí být utlačovány ani zneužívány. A istambulská úmluva eh, se snaží tuto otázku řešit a my také se již celá léta s kolegyní snažíme o přístup EU k istambulské úmluvě. A to souvisí s tím, že když přistoupíme k úmluvě, pak posílíme společné nástroje a budeme mít lepší možnost implementace. Takže já nás všechny žádám, abychom udělali dělali eh, všechno proto, aby i další státy ratifikovaly Istanbulskou úmluvu. A často míváme také problémy se špatnou interpretací slova gender. A já žádám Evropskou komisi, aby také nás v našem boji podpořila. V parlamentu a v EPP hodláme s vámi se všemi spolupracovat a nehodláme absolutně tolerovat násilí na ženách. Děkuji vám. Děkuji paní Koreca Bild. A nyní paní Kristýna Revol na pět minut. Merci, madame. Děkuji paní předsedkyně a děkuji hlavně všem, kteří se zúčastnili tohoto panelu a všech poslanců, kteří jsou zde, aby dokázali, že e, máme společný a sdílený zájem e, o to, abychom tento problém řešili. Tak e, nakonec slova tady jsou a my musíme jednat. Máme úžasnou zodpovědnost obě dvě spolu zpravodajové pro eh, podepsání Evropské unie, eh, ze strany Evropské unie této dohody istambulské. A nyní, eh, že jsme, když jsme to už podepsali, jakožto Evropský parlament, tak potřebujeme ratifikaci, abychom potom všechny ty tři P, které vlastně vytvářejí tu dohodu, totiž prevence, ochrana a hlavně pokračovat tedy v tom, co a tedy pro nás sledovat, pardon, ti, kteří jsou autory těchto uh, zločinů, tak je třeba, aby toto bylo pak apliká, aplikováno. My jsme nyní v tomto období, které je velice důležité. Je třeba, aby Komise Evropská a Rada spolu spolupracovali, aby vypracovali i uh, kód chování. Čili je třeba vědět, co je kompetence uh, Evropské unie by mohla jednat. My v Evropském parlamentu jsme eh, dávali velkou pozornost na ty eh, preliminární kroky před podepsáním dohody a eh, teď potřebujeme vědět, jaká je kompetence Unie v těch jednotlivých odvětvích, aby na evropské úrovni jsme viděli, kolik států ještě nepodepsal, neratifikovalo a abychom eh, věděli, jak to bude se ženami, které jsou v Evropské unii. A také žádáme eh, evropské poslanci, aby byli informováni o vyjednávání, aby mohli eh, o tom vědět, tak jako v tom předcházejícím fázi. Já děkuji estonskému předsednictví, které dalo tento toto téma na pořad dne. Děkuji eh, bulharskému předsednictví, které s tím začalo. Děkuji i rakouskému předsednictví, které bude muset udělat to samé. Bude muset z tohoto tématu udělat prioritu, abychom mohli tyto situace dotáhnout, tuto situace nesnesitelné a netolerovatelné. Já bych ráda také eh, se obrátila i na všechny eh, české státy, které neratifikovaly tuto tuto dohodu. Je to 11 států, které to neudělali a je to hodně. A, a ráda bych se také obrátila na ty státy, které bohužel e, zavádějí opatření, která e, bohužel e, ohrožují práva žen. A hlavně myslím na Polsko a připomínám vám, že Evropský parlament minulý týden na plenárce odhlasoval e, rezoluci o základním, základních právech v Polsku. Je to zpráva velice alarmující a my jsme tam upřesnili, že eh, ženská práva eh, jsou součástí lidských práv a je třeba je eh, stejně bránit i v Polsku a tak tomu tam není a mm, bylo to dokázáno. Čili je třeba, aby všechny státy ratifikovaly tuto dohodu a Evropská unie by měla jít až do konce, aby vypracovala i ten kód chování a potom bude potřeba se <clears throat> zasadit o to, aby komise vypracovala legislativní akt, abychom měli opravdu e, směrnici, která vytvoří určitý val ochrany e, pro ženy, které jsou oběťmi násilí. Děkuji. A nyní paní Bonfoy. A nyní má slovo paní Ingrid Balander za Evropskou komisi. Máte dvě minuty. Thank you very much. Děkuji velice. A protože jsme na konci celého dne, dovolte mi vás informovat o aktuálním vývoji, eh, pokud jde o kodex správného chování na základě Istanbulské umluvy. Na, zá, na, zá, na úvod mi však dovolte říci, že máme za sebou dva dny diskuze na půdě parlamentního kolokvia na téma ženská práva v bouřlivých časech. A já vám mohu, tedy lidská práva v bouřlivých časech a ženská práva byla důležitou součástí této debaty. Já vás mohu ujistit, že pro Evropskou komisi je to nadále velkou prioritou. A o tom tedy nás ujistila i přítomnost místo předsedy Timmermansa a komisařky Jourové na tomto jednání. Teď je na členských státech, aby ratifikovali Istanbulskou úmluvu a ukázali stejnou míru nasazení, protože víme, že Evropský parlament je velmi ambiciozní v této práci, v boji proti násilí na ženách. My máme k dispozici text o kodexu správného chování, který navrhla komise, který nyní předmětem diskuze na půdě pracovní skupiny rady. A to právě na základě iniciativy estonského předsednictví my jsme se pokoušeli tedy eh, cítit, aby šlo o závazné rozhodnutí, ale bohužel výlučné kompetence Evropské unie byly v tomto ohledu omezeny, takže nyní eh, se týkají pouze legislativy, jež se eh, váže k navracení žadatelů o azyl a jejich lidských práv. Tyto kompetence se nám nepodařilo změnit, to je tedy ten rámec, ve kterém musíme pracovat, ale snažíme se alespoň ovlivnit praktickou implementaci, tak aby tato byla co nejširší a aby Evropská unie mluvila jedním hlasem. Tam, kde je nutné vydávat doporučení a rozhodnutí. A to je také předmětem diskuze na půdě pracovní skupiny Rady. Práce pořád běží. Proběhlo už několik zasedání a tedy v tuto chvíli vám nemohu říci, jak to dopadne, ale mohu vás ujistit, že se snažíme, aby náš přístup byl co nejpraktičtější, aby to tedy byla opravdu praktická pomůcka pro členské státy při správné implementaci této úmluvy. Používáme jakožto příklad kodex chování. A to je, naším modelem je úmluva pro postižené osoby a my doufáme, že se rychle shodneme, tak aby k ratifikaci došlo v následujících několika měsících za bulharského předsednictví ale v této době vám nemohu dát žádné další novější informace. Chci znovu zdůraznit, že toto nerozšíří oblast působnosti. Toto bylo již rozhodnuto a my chceme při této implementaci postupovat co nejpraktičtěji. Děkuji vám za to, tyto informace a nyní dostanou slovo zástupci národních parlamentů. Chci říci, že šest poslanců, poslankyň je na řečnickém seznamu, ale prosím, dbejte na čas. Máme tlumočení pouze do půl sedmé. Možná, že nám tlumočníci dají pět minut navíc, ale já vás žádám o stručnost. Nehovořte prosím déle než dvě minuty. Děkuji vám a nyní dost dostane poslankyně slovo z belgického parlamentu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit opravdu hovořit stručně, možná, že ani nevy potřebuji celé dvě minuty. Chci nastínit naší situaci, jak se k této problematice stavíme. Belgie je se již dlouho bojuje proti násilí na ženách, protože tady se jedná o zachování rovnoprávnosti mezi muži a ženami my jsme vytvořili akční plán, také jsme do tohoto plánu začlenili místní orgány a celou společnost. Tento plán je koordinován národním střediskem, byly koncipovány různé plány v roce 2002 až 3, potom 2003 až 2007 a 2007 až 2009 a 2010 až 14. nám šlo o to, abychom naši politiku v této oblasti stále zlepšovali. Ale přestože se velice snažíme, pak máme stále jisté nedostatky v této oblasti v naší zemi. Proto jsme schválili další, tedy pátý plán a my chceme bojovat proti všem genderově laděným útokům a násilí a my v této souvislosti dbáme především na sexuální násilí. Tento film, pátý akční plán odpovídá obsahově také Istanbulské úmluvě. Národní akční plán se zaměřuje na všechny formy násilí. Je to násilí vůči partnerovi, potom také sexuální zhanobení a my tedy máme tento akční plán a jeho prostřednictvím se snaží Belgie také vypracovat celkový koncept boje proti násilí a tady jsme formulovali šest cílů. Za prvé je to integrovaná politika pro boj proti násilí a my se v této souvislosti snažíme také sbírat nejrůznější údaje, například o obětech, snažíme se oběti podporovat a také nesmíme zapomenout na boj na mezinárodní úrovni. Žádám vás ještě jednou opravdu o stručnost Nyní pan Simulik z, Litovské, z litevského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, skutečně je tomu tak, že bych vám chtěl velice... Měli jsme konferenci ve Vilniusu v jaře, která byla celá věnovaná e, této dohodě a děkuji e, všem expertům, kteří se tam na tom podíleli. Měli jsme mezi námi i ty, kteří eh, nepodporili, nepodporovali tuto dohodu a lituanské, hm, eh, lituanský výbor se obrátil na vládu, co se týče ratifikace této eh, smlouvy a vláda se už rozhodla a nyní je to všechno na předsednictví. Bohužel máme, dochází ke změnám e, zákonů a to vždycky, když se stane něco hrozného. Například jsme měli několik případů o násilí a teoreticky je jasné, kdo dělá co. Máme e, dosti dobrý právní rámec, ale chybí nám financování. Jak to moje kolegyně tady již eh, nanesla, máme dvě možnosti. Eh, možná se eh, předsedkyně obrátí na mm, ústavní dvůr a druhá možnost by byla, že bychom ratifikovali tuto dohodu s některými výjimkami. A to by záleželo na tom, jaké to budou výjimky protože my máme v parlamentu o litvánském osoby, které jsou velmi kritické k této dohodě. Děkuji. A nyní pan Jedevský, Polský senát. Děkuji, děkuji, pane předsedu. Toto byla opravdu asymetrická diskuze. V Polsku se diskutovalo a ta diskuze ještě probíhá eh, na tato těžká témata. Proč? Protože je tady obava, že tato dohoda mezi jiným nejenom má některé rysy, které jsou hodnotné, ale že tato dohoda by mohla ohrozovat nějakým způsobem rodiny a působit jejich disgregaci, protože polské rodiny jsou chráněny ústavou a e, rodina e, polská e, je založená na svazku muže a ženy. V Polsku nemáme smlouvu typu západního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 Ačiū, dabar žodį suteikiu e, poniai Klodet Butik. Nyní dostane slovo Klodet Butikik a sice je z Malteského parlamentu. Žádám vás, abyste opravdu nehovořila déle než dvě minuty. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně. my máme v této oblasti zákon, který byl eh, schválen v roce 2006 a Istanbulská umluva byla ratifikována v roce 2014. Malteský parlament diskutuje o podobném tématu v souvislosti aktualizací eh, zákona tento zákon uvalí nové povinnosti a dojde eh, k většímu trestání pachatelů. Dnes jsme hovořili hodně o politické vůli to jde o to, aby se ze slov staly činy. Před rokem byla eh, zabita, zavražděna jedna velice odvážná žena, která hovořila jasnou řečí Roberta Necela byla ohrožována a osoba, která ji ohrožovala, se ocitla před soudem. Jsou však i také další ženy, které v tichosti trpí a měly by získat naději, že i oni je pachatel těchto činů bude potrestán. A posledním řečníkem je paní Jolider za portugalský parlament. Kontra violência doméstica. E- Děkuji. V boji proti násilí domácímu v Portugalsku jsme eh, se docílili uznání mezinárodního za dobrou praxi, eh, které, jelikož jsme vypracovali udržitelné politiky, které eh, uskutečňujeme díky národním plánům. A to díky tedy horizontální politice v této oblasti. A tuto politiku vlastně eh, podporují všichni političi v celém politickém spektru, kteří posílili boj proti domácímu násilí a koordinovali, je to boj koordinovaný mezi všema, všemi úřady a eh, přijali i opatření pro prevenci. Uh, v současné eh, době máme pátý národní plán boje proti domácímu násilí. Ten byl zahájen v roce 2014 a končí eh, v prosinci tohoto roku. Tento národní plán eh, vlastně uskutečňuje veškeré závazky na plán na mezinárodní úrovni. Tento plán se opírá o, o předpoklady, které jsou vytyčené v dohodě z Istanbul a ještě rozšiřuje ještě toto pole působnosti na například eh, ženskou obřízku. Eh, jak eh, jsem říkala, Portugalsko byla první zemí, která ratifikovala tuto dohodu a jednoznačně, jednomyslně ji ratifikovala a vypracovalo strategii pro lepší obranu obětí. A máme i velice těžký postih agresorů. A dále jsme měli velkou sensibilační kampaň. E, mezi, posílili jsme e, kompetenci soudů a veřejné e, a veřejných, veřejných porádkových sil. Na legislativní úrovni bych ráda zdůraznila změny, které parlament přijal v srpnu roku 2015 a tehdy jsme zapracovali do trestního řádu trestní čin e, nuceného manželství, stalkingu a e, ženské obřízky. A e, dále i obtěžování sexuální. A to všechno nyní u nás v našem trestním závodníku je jako trestný čin. Je třeba ještě ale změnit mentalitu v zemi a z toho, co jsem tady vyslechla dnes, máme před sebou ještě opravdu velkou práci na úrovni Evropské unie, co se kooperace týče. Děkuji. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės. Děkuji všem řečníkům a také děkuji tlumočníkům, kteří přetáhli pracovní dobu, tak abychom mohli hovořit společně mateřtinou. A nyní za italský parlament bude hovořit paní Fabricia Giuliani. Sí, grazie, president. Děkuji. Paní předsedkyně, moje kolegy již vysvětlili, jak důležité bylo ratifikovat tuto dohodu v naší zemi a jak bylo důležité eh, převést do závazných norm principy, které vyplývají z dohody například eh, poškozování lidských práv a a i je důležité eh, ten vztah, který eh, tato dohoda stanoví mezi eh, nerovností a mezi násilím. Ale to jsou otázky, které se netýkají jenom lidských práv, ale týkají se i na důstojnosti lidských osob a integrity lidské osobnosti a doplňují vlastně e, celou tu cestu ke svobodě, kterou ženy podnikají a byl to, byla to cesta, která hluboce proměnila naše společnosti. A chtěla bych jenom připomenout, že je tady něco naprosto nového při násilí protože nám Nejedná se jenom o nějaký patriarchální reziduum, jedná se o reakci na svobodu, na svobodu, kterou si ženy vydobily. Eh, tady už se nehovoří o vydobití práv, ale o ochraně těch práv, které ženy které eh, mají. Jde o to, aby společnost tato práva eh, chránila. Když hovoříme o násilí na ženách, tak nehovoříme jenom o porušování lidských práv, ale hovoříme o něčem, co mm, vlastně zraňuje, zraňuje svědomí Evropy. A proto já tedy se připojuji k těm, kteří tady vybízí, aby eh, jsme vypracovali, aby jsme vyzvali komisi, aby vypracovala nějaký návrh eh, směrnice. A přeji si, aby eh, ta cesta toho <clears throat> přistoupení Evropského parlamentu k, kratifikaci celé té dohody byla uskutečněna. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Závěrem bych chtěla srdečně poděkovat účastníkům dnešní pódiové diskuse. Také děkuji Estonsku za to, že během svého předsednictví ratifikovalo Istanbulskou úmluvu také se těším na spolupráci s dalšími budoucími předsednictvími a také bych chtěla srdečně poděkovat zástupcům národních parlamentů za to, že přijeli do Bruselu. Jsem velice ráda, že jsme společně mohli diskutovat o tom, jak můžeme pracovat na vymícení této velké metly, tedy násilí na ženách. Já děkuji všem, děkujeme také tlumočníkům, kteří děkuji za pozornost a tím končíme dnešní schůzi. Já bych chtěla říci členům našeho výboru, že další zasedání výboru se bude konat 4. prosince v 15 hodin. Naschledanou.